Good afternoon, colleagues. We're going to begin our agenda. Dobré odpoledne, vážení kolegové, pustíme se do práce. Nejprve schválíme pořad jednání. Pokud nemáte žádné námitky, pořad jednání je tímto schválen. Vážení kolegové, máme zde spoustu oznámení ze strany předsedy. Já to budu muset podrobně přečíst, protože pokud to nepřečtu, tak to nebude moci být dáno do zápisu. Takže prosím, mějte se mnou strpení. Za prvé, máme zde připomenutí jednoho úmrtí s velkým politováním vás musím informovat o tom, že jeden ze členů Evropského parlamentu, britský poslanec Philip Bradburn, zemřel již před nějakou dobou, bylo to oznamenáno na plenárním zasedání, ale důležité je, abychom to zmínili i na tomto výboru. Pan, pana Bradburna jsem znal velice dobře, já i mnozí členové tohoto výboru. Byl to také kolega a člen skupiny pana Kirkhopa. Byl členem skupiny EPP a EKR. a také byl předsedou delegace pro vztahy s Kanadou a zástupcem Eh, předsedy výboru Libe od 1. února 2007 do 13. července roku 2009. A byl to skvělý kolega mnohých z nás, především pana Kirkhopa. Za druhé, dnešnímu jazykovému režimu nemáme dnes k dispozici tlumočení v dánštině, lotyštině a chorvatštině. Pokud jde o podpoření doporučení koordinátorů podle pravidla číslo 205 máme zde jednak nominaci zástupce výboru Libe do UNCRPD. Koordinátoři doporučili paní Helgu Stevens z EKR do horizontálního výboru Evropského parlamentu, který by měl zajistit provádění úmluvy OSN o právech osob s postižením. Pokud jde o případ hackingu v Belgakomu, tak tam bylo doporučeno ze strany koordinátorů zaslat eh, dopisy předsedy Šulcovi a panu Kvestovi z CERTu. Dále koordinátoři doporučili, abychom měli 9. března 2015 zvláštní zasedání ve Štrasburku, abychom mohli přijmout celou řadu důležitých zpráv. Potom je zde skupina, kontaktní skupina pro trestní právo, tam koordinátoři doporučují znovu zahájit činnosti této kontaktní skupiny. Pokud jde o návrhy na usnesení podle pravidla 133 jednacího řáda, koordinátoři doporučují, aby u většiny těch rezolucí nebyl vyžadován follow-up. Týká se to například kontroly džihadistické propagandy na internetu, tam to má na starosti pan Patričelo, potom jde o vývoj evropského vyhledávače, dále zvýšení monitorování, prevence a koordinace s cílem boje proti teroristickým útokům, dále usnesení o teroristických útocích v Paříži proti Charlie Hebdo a také se to týká založení agentury pro adopci dětí v rámci EU. Prosím tedy o podporu tohoto doporučení koordinátorů podle pravidla 2005 a Čtvrtým bodem je schválení zápisu z jednání 24. 25. září, 16. 20. a 21. října a 10. až 11. listopadu. Kolegové, pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme zápis těchto jednání schválit a nyní můžeme přejít k hlasování. Připravte si prosím hlasovací kartičky. Okay, colleagues, we have the vote on the... Máme hlasovat o návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zakládá CEPOL, Evropská agentura pro výcvik v oblasti prosazování práva. Spravodajkou je paní Kinga Gál. Hlasovat budeme zvednutím ruky a konečné hlasování bude elektronicky. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Omlouvám se, pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 36, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrhy 38 až 24 jsou staženy. Takže návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Můžeme to ověřit? Návrh 43. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 32 pro, 19 proti, takže schváleno. Nyní jdeme k návrhu 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 11, ten odpadá 80, 50. Eh, Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále návrh 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme hlasování u pozměňovacího návrhu 13. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. 24 pro, 27 proti. Tím pádem tento návrh je odmítnut. Dále návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 60. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Návrh 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 65. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní budeme hlasovat o návrhu 69, 72, 25 a 68. Respektive 69, 72, 25 a blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68 a budget 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Chcete, abychom to ověřili? Dobře, tak to ověříme, můžete hlasovat. Končím hlasování. Jedenáct pro, 39 proti, takže to je zamítnuto. Dále zde máme návrh 71. část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Budget 4, kdo je pro, odpadá 71, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 15, kdo je pro? Omlouvám se, Říká pan předseda návrh 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se schváleno. Číslo 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se schváleno. Číslo 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se schváleno. Návrh číslo 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 18, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Omlouvám se, schváleno. Kolegové, vím, že je odpoledne, jste unavení, ale prosím, zvedejte ruce výrazně. Číslo 20. Omlouvám se. Ano, 20. Kdo je pro 20? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 24, schváleno 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní návrh 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Budget 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, schváleno. Návrh 3, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. A budget 2, kdo je pro, proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní budeme hlasovat eh, elektronicky o celém návrhu. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. 43 hlasů pro, 4 proti, Návrh je tedy schválen a nyní ještě hlasujeme o schválení mandátu pro jednání s radou. Opět můžete hlasovat. Ještě paní Binová. Takže ještě chvíli můžete hlasovat. Ano, paní Beňová již hlasovala, takže končím hlasování. 42 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Tím pádem tedy je zpráva schválen. Máme i mandát a Kinze Gál blahopřejeme a poprosím ji, aby se ujala slova. Já bych vám chtěla poděkovat, chtěla bych poděkovat novým zpravodajům za spolupráci a pozitivní přístup a také mnohokrát děkuji sekretariátu panu Lorenovi, který odvedl výbornou práci. Doufám, že takto budeme pokračovat i nadále. Děkuji, Kingo, blahopřeji ti. Okay, thank you, colleagues. Um... Děkuji kolegové. Pokud opouštíte sál, tak prosím odejděte, ať můžeme pokročit k dalšímu bodu, k bodu 6. To jsou podmínky vstupu a pobytu příslušníků třetích zemí za účely výzkumu, studií, žákovských výměn, placené a neplacené přípravy, dobrovolné služby a práce o PER. Jde o recast a zpravodajkou je paní Cecilia Wikström. Také máme zde za cíl prezentaci mandátu, který přijal Evropský parlament. Cecílie, prosím. Share with you my views. Děkuji, pane předsedo, já se ráda s vámi podělím o své názory na tuto velice důležitou směrnici. Je to první mandát a poprvé tento návrh prezentuji a proto eh, bych vás požádala o několik minut pozornosti. Libe přijal mandát již eh, v listopadu 2013. Bylo to potvrzeno v plénu mm, se 2014 velkou většinou, jinými slovy 578 eh, hlasů pro. Ehm, v té doby jsme čekali na radu, na jejich postoj, což nastalo až v prosinci minulého roku. Teď jsme připraveni zahájit jednání. Já jsem dostala mandát 5.2. Měli jsme delší setkání s stínových zpravodajů, pozvali jsme i radu, aby prezentovali svůj mandát. Technická jednání začala a první trialog začne příští týden. Nejprve eh, bych eh, chtěla připomenout, proč vůbec tuto novou směrnici děláme. Celkovým cílem legislativního rámce je eh, prosazovat Evropu jako světové centr, centrum výzkumu a studií um, recasting dvou existujících směrnic, zlepš, jejich zlepšení a usnadnění aplikace. Stávající směrnice jsou deset let staré, týkající se výzkumníků studentů z členských zemí, um, žáků, studentů, dobrovolníků, stážistů. V e, implementační zprávě komise identifikovala řadu nedostatků, uh, a nový návrh proto má řešit tyto nedostatky. Například podmínky vstupu e, do EU a pobytu nejsou jasné a liší se mezi jednotlivými členskými státy. Povolení pobytu může být udělováno na kratší období, než je délka výzkumného projektu, což může vést k zbytečným nákladům a administrativě neexistence časových limitů, to znamená, že žadatelé nevědí, kdy um, mohou očekávat rozhodnutí a mm, můžou se rozhodnout, že pojedou jinam než do Evropy. Mají omezenou možnost financovat um, svo, svůj pobyt a toto je problém. Dále um, pohyb mezi členskými státy může být obtížný, což může mít dopad na transfer eh, znalostí mezi členskými státy. To ovlivňuje studenty Erasmus Mundus, ehm, kteří studují ve dvou členských zemích a mají problémy s eh, tím získat víza. Pravidla jsou Eh, mm, se týká žáků, dobrovolníků, stážistů, eh, tam jsou mm, mm, dobrovolná pravidla, nejsou v některých oblastech nejsou žádná společná pravidla, takže já potřebuji, eh, abychom se zamysleli nad těmito věcmi v širším komplexu, kontextu přes vysokou nezaměstnanost a ekonomickou depresi. Jsme stále v situaci, kdy Eh, mnoho firm má problémy najít eh, pracovníky s dostatečnými znalostmi a také nám stárne populace v Evropě. I když jsme možná byli eh, atraktivním trhem práce, tak se to mění. A je důležité tu situaci zlepšit jasnějšími pravidly, jednoduššími pravidly, abychom zvýšili přitažlivost EU. Mezinárodní vědci mm, mm, nakonec přispějí k růstu a většímu počtu pracovních míst dlouhodobého hlediska. Proto bych chtěla vyjasnit postoj EP. Parlament um, tomuto přistupoval velice pozitivně od samého začátku. My jsme vítali uh, členění další kategorie jako stážisté, uh, Um, pokud ehm, k nám tito lidé přijedou třeba au pair, tak mm, se budou vracet zpátky jako studenti, výzkumníci, podnikatelé. Také Eh, budeme potřebovat harmonizovat pravidla administrativní postupy, zpracování žádostí, lepší přístup na trh práce a možnost eh, zůstat a hledat si pracovní místo po skončení studia nebo výzkumu na další zlepšení, které parlament přivítal. Když finalizujeme zprávu parlamentu, tak eh, jsme měli vynikající spolupráci se stínovými zpravodaji a zase já bych chtěla um, srdečně poděkovat za uh, tento příspěvek. Za t- um, několik důležitých bodů, možnost zůstat po skončení studia na 18 měsíců, kdy komise navrhla 12, možnost spojeňování, slučování rodin pro výzkumníky by měla platit i pro studenty s tím, že studenti v dnešní době mohou být trošku starší, když končí vyšší vzdělání. A není nepravděpodobné, že už mají rodinu. Ehm, co se týče mm, sta, eh, možnosti stažení povolení, odebrání povolení, to by mělo být dobrovolné a členské státy by měly tak flexibilitu zvážit individuální okolnosti před um, stažením tohoto povolení. Dále doba na rozhodnutí z 60 na 30 dnů, mm, žijeme v digitální době, již neza, eh, jsme jsme závislí na eh, běžné poště. Také by se měl, to mělo týkat dobrovolníků vedle studentů a výzkumníků. Mm, k mandátu eh, rady který eh, byl dosažen, tak o tom, se, eh, o tom za, za, uslyšíme něco víc za chvilku. Mandát rady obsahuje značné změny vůči návrhu komise, že omezuje dopad na společná pravidla pouze na studenty a výzkumníky. Tečka. Eh, pravidla pro žáky, dobrovolníky a neplacené stážisty zůstávají Eh, na členských státech. Placení, placení dobrovolní stážisté a opers vůbec nejsou v tom textu, což nás překvapuje. Mě znepokojuje omezení tohoto dopadu, toho rozsahu, protože snižuje přidanou hodnotu návrhu. V době, kdy jsme finalizovali zprávu EP, tak tady bylo 100 64 pozměňovacích návrhů. Ani jeden z nich se netýkal rozsahu do pole, pole, pole aplikace. A v Evropském parlamentu je podpora návrhu komise, co se týče toho, toho uh, pole působnosti. I rada vytváří velké administrativní zátěž pro žadatele, pro prodlužuje lhůty odpovědi na žádosti, tomu bychom se měli vyhýbat. Máme konkurenční výhodu v EU v tom, že můžeme dát um, má tedy přístup do celé Evropské unie a mobilita v rámci EU by měla být dostupná, měla být eh, k dispozici. Přesto rada pozměnila návrh komise v této věci. Je tam celá řada byrokratických požadavků a různých kroků. To snižuje přidanou hodnotu legislativy. Na evropské úrovni toho já velice lituji a těším se na další vysvětlení rady a komentáře kolegů. Nicméně i tak se tedy těším na Eh, plodnou spolupráci a jsem ráda, že jednání konečně eh, začnou a eh, velice se na ně těším. Děkuji, těším se na vaše příspěvky. Děkuji vám. Trialog bude 3. března a jsme velice rádi, že to tedy se zvládne za lotyšského předsednictví. A to nám tady eh, podá zprávu také Alžír, s tím myslíme zpravodaje. Je dobré, že se začíná hýbat. Eh, ty přestěhovalecké věci eh, se z pochopitelných důvodů rozjíždějí nejpomaleji. Ale je dobré, že to alespoň začíná. Takže teď si vyslechneme stínové zpravodaje, nejdříve kolegyně Koraca Bild. Děkuji. Já také vítám, že jsme konečně začali s tím trialogem. A děkuji eh, za ten velice dobrý briefing, který jsme měli na eh, stínových eh, zpravodajích. Já v zásadě souhlasím se stanoviskem zpravodaje, protože Evropa musí být konkurenceschopná, máme znalostní ekonomiku a potřebujeme do dovednosti, znalosti. Je třeba tedy aktualizovat tu předchozí směrnici. Proč vlastně dělat celou tu práci jinak? Potřebujeme harmonizovat situaci, bychom měli vstup do Evropy a ne vstup do konkrétního členského státu. A potřebujeme zjednodušit pravidla. Takže mě je AEVB zklamalo, že ten rozsah a kategorie eh, jsou vlastně omezeny jenom na studenty a výzkumné pracovníky. Chtěli bychom vědět, proč alespoň eh, stážisti by tam nemohli být. Potom eh, lhůta pro podání návrhu V digitální revoluci se zdá 90 dní příliš mnoho, tak jestli by rada nemohla tohle zvážit na nějakých, dejme tomu, 30 dnů, jak navrhuje parlament, nebo alespoň něco mezi tím. Možnost zůstat po studiu a výzkumu, to je také velice důležité. Podívejte se, 6 měsíců pokud za 6 měsíců, za 6 měsíců nemůžete najít práci nebo založit firmu třeba, takže kdyby tam bylo něco mezi 6 eh, měsíci a 18 měsíci, tak tam si myslím, že je velký prostor pro kompromis. A rada se tím jistě bude eh, zabývat. Potom mobilita uvnitř EU, to je důležitá část. Já vítám, že eh, rada to přijala pro výzkumné pracovníky a studenty, ale přesto potřebujeme mnohem větší flexibilitu. Oni předložili nové požadavky, studenti by měli tedy znovu předkládat ty žádosti a čím to uděláme jednodušší, tím eh, lepší. Poslední věc je přístup eh, na eh, trh práce pro studenty během studia. Nechci zacházet na, do debaty o 10 hodinách nebo 20 hodinách. My jsme byli proto, že trh práce je zase národní věc, ale musí existovat nějaká možnost, kdyby studenti a výzkumní pracovníci mohli pracovat. Takže jsem si jistá, že eh, rada eh, bude souhlasit, že musíme eh, učinit Evropu přitažlivější. A ten text rady teď není dostatečně dobrý na to, abychom ho mohli podpořit. Děkuji. Děkuji. a stínová zpravodajka za SAD, tady není. A chce třeba Silvy za ten k tomu něco říct? Ne? Můžeme tady přejít k Timotiu? Ne, nemusíte nic říkat mimochodem. Ale eh, samozřejmě budete vítán za ECR. Já si myslím, pane předsedo, že je velice důležité eh, využít tyhle příležitosti. Takže k tomu něco eh, opravdu řeknu, byť několika slovy. Samozřejmě eh, cílem eh, tohoto opatření eh, je něco, s čemu se většina z nás bude asi stavit pozitivně. Je velice důležité přitáhnout lidi z celého světa, aby přicházeli a studovali u nás a také získali obecné poznání v evropských zmích. Ale je také důležité dát jasně najevo, a to ta zpráva činí, že eh, se to příliš pořád eh, zneužívá. Zejména u, u těch, kteří jsou v těch eh, často jmenovaných povoláních, prostě tam, kde mohou být využíváni jinými nebo zneužíváni. A to mě leží na srdci. Jediný problém, který mám, se týká celého tohle praktického fungování. Já si myslím, že často na národní úrovni mohou eh, státy například rozhodnout o tom, jak zatraktivnit eh, svůj sektor vyššího vzdělávání pro studenty z vnějšku Evropy, jak eh, upravit svoji přestěhovaleckou politiku a také pokud jde o celá ta kritéria Eh, přijímání do eh, v akademické eh, sféry, tak si myslím, že tady máme také věc, která se týká subsidiarity. Jak se postavit k těm lidem, kteří mohou být zneužíváni, jak se asi všichni shodneme? To je věc, která by se opravdu měla řešit, měla řešit na národní úrovni, a ne na evropské úrovni. Já si myslím, že je mnohem obtížnější Eh, si být eh, vědom o těch jednotlivostí na té evropské úrovni než na národní úrovni. Je důležité eh, tam poskytnout určitou ochranu, ale nesmíme to přehánět. Otázkou je, jestli musíme tenhle instrument opravdu používat k takové ochraně. Děkuji. Děkuji ty, Timothy. Většina z těch zpravodů tady není. A chce ještě někdo se vyjádřit? za jednotlivé frakce, než se předám slovo předsednictví? Ne. Tak předám slovo předsednictví tady také není. Nebo ano? Tak pokud chcete něco říct. Vážení poslanci a kolegové, rád bych vám poděkoval za možnost zúčastnit se eh, výboru, eh, zasedání výboru a představit mandát rady. Eh, rada přijala stanovisko na základě úvahy, že vzhledem ke globální hospodářské situaci hlavním cílem směrnice by mělo být podporovat přenos znalostí a dovedností, tak abychom podpořili z pozici EU v konkurenci o talenty globální. Na základě tohoto této úvahy eh, se eh, rada eh, rozhodla tam zahrnout dvě kategorie, a sice výzkumníky a studenty. Rada si myslí, že tohle jsou kategorie, které slouží tomuto cíli přenosu znalostí a konkurenceschopnosti. Rada se zamýšlela nad admisními nad podmínkami při jímání eh, vědců a studentů, když je země chtějí zjednodušovat eh, po administrativní stránce, tak to bylo všechno co nejsnadnější. Ten eh, systém mobility navrhovaný radou je inspirovaný systémem podle směrnice ICT ta návrh zajišťuje krátkodobou i dlouhodobou mobilitu vědeckých pracovníků. Pro studenty je to upraveno zhruba na délku studijního semestru. Rada také stanovuje podmínky eh, dlouhodobé eh, mobility na eh, úrovni EU, tak, aby se bylo možné, aby vědce doprovázela rodina. Potom, pokud jde o to různé nakládání s těmi jednotlivými eh, kategoriemi, tak tady máme eh, směrnici o jednotném povolení. Eh, ti pracovníci ze třetích zemí podle legislativy jednotlivých zemí jsou tady předmětem jednotného, jednotné úpravy. Důležité je, aby výzkumníci mohli také učit a studenti, aby mohli pracovat během studie. Tyto skupiny mají právo zůstat v eh, daném členském státě, mm, aby eh, si hledali práci nebo podnikali po ukončení studia nebo práce. Nebo vědeckého projektu, pardon. Rada má za to, že stávající evropská legislativní, eh, legislativní základ je dostatečný a dostatečně pružný, tak aby se to mohlo týkat i přistěhovalců a, a, a to jak na straně e, země e, původu, tak na straně země přijímající. Proto a e, Rada a přijala návrh komise pouze s drobnými změnami. Rozsah směrnice byl dost, rozsáhle projednáván na směrnici. Byla to jedno z nejtěžších otázek. Členské státy měly pochybnosti ohledně zahrnutí oper a těch placených stážistů do směrnice. oper a, a placení stážisté by eh, způsobili, že směrnice by se týkala velice eh, různorodých kategorií eh, státních příslušníků ze třetích zemí. Proto jsou tyto kategorie vyloučeny z rozsahu směrnice. Rada už zahájila neformální kontakty se spravodajkou a mm, vyjednávacím týmem a, a jsem si jistá, že e, se pokusíme značně pokročit za našeho předsednictví v projednávání této směrnice. Děkuji a omlouvám se, že jsem neuvedl vaše jméno. Takže vám děkuji, paní Svarty. A nyní e, za komise Melinda Pike. Melindo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych pouze doplnila několik dalších věcí. V první řadě děkuji parlamentu za jeho stanovisko, které je v mnohem v souladu s, se stanoviskem komise a zachází v mnoha věcech ještě dále. Za druhé s poděšením konstatuji, že všechny instituce uznávají, že jde o důležitý návrh z pohledu evropské konkurenceschopnosti. Myslím si, že z tohoto úhlu bychom se na to měli dívat. Jsme rádi, že i před tím prvním formálním dialogem jsme již eh, v neformálním kontaktu. A podobně jako paní Wikström, i my se velice těšíme, až ta jednání začnou. Děkuji, to bylo skutečně velice stručné od komise. Ano, hovořili jsme o konkurenceschopnosti, ale zvláště ty Nové kolegy bych chtěl upozornit na to, že je to celé součástí balíčku, který se týká imigrační problematiky, protože podle Lisabonské smlouvy zde máme i eh, sezónní pracovníky, balíček eh, ICT a proto je třeba k této problematice přistupovat seriózně a já jsem přesvědčen o tom, že spolu s paní Svikstrem to tak eh, bude a že se nám podaří postoupit dále, byť je toto velice citlivá oblast, protože na jedné straně zde máme konkurenceschopnost, které chceme dosáhnout, ale na druhé straně musíme řešit také otázky migrace. Cecílie, pokud chcete k tomu ještě něco dodat na závěr, můžete ještě připomenout, že ten první trialog je 3. března. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla připom- poděkovat vám všem, kdo jste se vyjádřili. Jsem ráda, že parlament v tomto drží při sobě a podobně jako během předchozího mandátu, když jsme se na tuto cestu vydávali, tak jsem ráda, že je zde i komise a rada, a jsem velice ráda, že byť v těch našich návrzích je celá řada věcí, které se liší, tak se shodneme na tom hlavním cíli, kterým je přilákat lidi do Evropské unie a posílit konkurenceschopnost Evropy. A nyní bychom se měli snažit, abychom ta krásná slova přeměnili v činy, aby to nebyly pouze nějaké elegantní formulace. Myslím si, že je důležité, že nyní jsme o této věci již všichni dobře informováni z toho minulého volebního období a že nyní můžeme konečně pokročit kupředu, protože ten návrh zde již nějakou dobu je. Komise ho navrhla, aby podpořila růst a konkurenceschopnost, protože právě to nyní potřebujeme ve snaze, aby Evropa se dostala z krize. Abychom se vyhnuli tomu, že se náš kontinent bude smršťovat a potápět. Velice se těším na práci, která nás čeká. Vím, že bude obtížná, ale bude důležitá. Děkuji. Děkuji mnohokrát a přeji hodně štěstí do nadcházejícího trialogu. Nyní, vážení kolegové, přejdeme k bodu 7. To je prezentace ze strany Evropské komise, která se týká přípravy vnitrostátních programů pro fondy určené na vnitřní věci. Je to opět důležitá prezentace. Takže soustředíme se. Budeme zde mít vystoupení respektive máme zde krátký písemný příspěvek z DG Home a Cílem je tedy zabývat se těmi programy pro fondy určené na vnitřní věci. Členské státy musí nyní vypracovávat podrobnější národní programy a my proto vítáme, že komise nás bude o těchto individuálních národních programech informovat. Při vyjednávání o těchto fondech pro vnitřní e, věci parlament e, chce obdržet záruky, že minimální procento těch fondů bude určeno na konkrétní projekty. A důležité také je, abychom kontrolovali, jakým způsobem budou členské státy tato procenta implementovat. A pokud to bude nějak odchylně od toho, co bylo stanoveno, tak je třeba, aby to bylo oznámeno. Možná, že Belinda by nám k tomu dala ještě více informací. Prosím. Ano, já tentokrát nebudu hovořit tak stručně jako u toho minulého bodu. Chtěla bych opět poděkovat za to, že mohu vystoupit zde ve výboru a pohovořit o stávajícím stavu přípravy a implementace národních programů v oblasti fondů určených pro vnitřní věci. Toto je naše třetí prezentace od té doby, co jsme dosáhli schody na nařízení. My jsme sem přišli již v eh, říjnu a v prosinci. A nyní bych se chtěla soustředit eh, na to, jak probíhá přijímání těch programů a také na co chtějí členské státy určit ty prostředky. A také krátce pohovořím o partnerství v oblasti monitorování mezi členskými státy. Eh, v dopise našemu panu komisaři, jste, pane předsedo, požádal, abychom se zvláště soustředili na ta minimální procenta financování. My jsme vám eh, zaslali příslušný dokument, chtěli jsme, aby byl co nejaktuálnější. Určitě jste byste uvítali mít ho dřív, ale my jsme chtěli skutečně, aby ty údaje tam byly co nejaktuálnější. A chtěla bych říci, že v mnoha případech ta jednání v členskými státy dosud probíhají. Takže tam, zvláště tam, kde došlo k určitým odchylkám od právních požadavků na minimální procenta, se o tom ještě jedná, ale ještě to vysvětlím později podrobně. Celkově bych chtěla e, připomenout, že většina z Fondu pro azyl a migraci a pro vnitřní bezpečnost patří do takzvaného sdíleného řízení proto asi 2,7 miliardy euro šlo do Fondu pro azyl a migraci a 2,1 miliardy do Fondu pro vnitřní bezpečnost. 58 národních programů bylo, bude celkem přijato, dosud bych bylo komisi předloženo 54. Jde také o projekty ze čtyř zemí, které jsou přidruženy k šengenskému prostoru, ale ty lze předložit až poté, co se s těmito čtyřmi zeměmi dohodneme na aplikaci nařízení. Ta jednání probíhají a měla by být ukončena někdy později v tomto roce. Pokud jde o vyjednávání národních programů, proces ještě probíhá, na některých je ještě třeba zapracovat. První sada 22 programů je již dostatečně zralá a u těchto programů bude tedy následovat schválení komise, ten proces již začal. My jsme obdrželi schválení komise, abychom e, položky, které byly přiděleny v roce 2014, byly přeneseny do tohoto roku. Něco podobného funguje i u strukturálních fondů. A očekáváme, že u těchto 22 národních programů, e, že budou schváleny do konce března. Pokud e, tomu tak nebude, tak ne, nelze ten carry over tedy ten přesun částek z roku 2014 provést. A jak víte, nařízení požaduje po členských státech, aby své programy také zveřejnili na webových stránek příslušných orgánů, poté co dojde k tomu schválení. Jakmile budou programy schváleny, budeme moci začít vyplácet členským státům prostředky. V současnosti je to taková předběžná, předběžné vyplácení, které tvoří 4% těch celkových alokací, plus eh, 3 předfinancování na rok 2015. A to lze provést teprve pokud členské státy rezignovaly e, příslušný orgán a v současnosti pouze pět z těch zemí, které z těch 18 zemích, jejichž programy budou v příštím roce schváleny, tyto příslušné orgány dezignovaly. Takže musíme členské státy upozornit na to, aby skutečně určili ty příslušné orgány Protože program je jedna věc, ale druhá věc je zajistit, aby ty peníze skutečně šly z evropského rozpočtu do národních rozpočtů. Tak, aby členské státy mohly financovat opatření, která budou provádět například nevládní organizace. Pokud jde o ty zbývající národní programy, ty budou schváleny až poté, co bude revidováno nařízení o víceletém finančním rámci ze strany Rady i parlamentu. Je to tedy to celkové nařízení o víceletém finančním rámci. Výbor pro rozpočet o něm ho diskutuje tento týden. Finanční profily těch programů mohou být ještě revidovány. Ty finance je třeba rozprostřít mezi lety 2015 až 2017. Takže ty zbývající programy budou schváleny teprve po revizi víceletého finančního rámce v polovině roku. Zároveň ale paralelně probíhají jednání s členskými státy a my doufáme, že až nařízení o MF, MFF bude schváleno, tak schválíme i ty zbývající programy. Nyní k té distribuci prostředků v rámci programu. To je bod, který komise sleduje velice pečlivě u těch návrhů programu. Je třeba ty prostředky rozdělit mezi jednotlivé cíle národních programů. Zvláště se to týká těch, těch minimálních procent, která byla alokována určitým specifickým, na určité specifické cíle, na by, mě, na které by měly být vynaloženy. Eh, členské státy většinou se snaží ta minimální procenta respektovat, ale určité odchylky zde jsou. Komise poté velice pečlivě studuje důvody pro tyto odchylky. Protože ta původní dohoda byla taková, že členské státy ta minimální procenta budou dodržovat. Pokud ale nechtějí nebo nemohou ta procenta dodržovat, tak musí vysvětlit proč. Musí to buď splnit, nebo vysvětlit, proč to splnit nemohou. A v těch jednáních to samozřejmě vyžaduje určitý čas. Komise prostě jasně řekla, že pokud toto vysvětlení pro ty odchylky nebude uspokojivé a dobře odůvodněné, tak s těmi odchylkami nebude souhlasit. A nyní se podívám na ty dva hlavní fondy, tedy nejprve na AMIF, Fond pro azyl a migraci. Členské státy, které věnují nejvíce prostředků Eh, Fondu pro azyl, migraci a integraci. Tam se to týká systému přijímání a azylu. Je to Malta, Itálie, Chorvatsko, Nizozemsko a Řecko. A je to 57 až 32 procent. Cílem je zajistit plnění evropských standardů, zajistit eh, určitou úroveň těch přijímacích center, také zajistit odpovídající mezinárodní ochranu, zvláště osobám, zvláště zranitelným. Pokud se podíváme na to minimální procento pro asilové systémy, vidíte to také v tabulce v tom našem dokumentu, tak tam je určitá možnost odchylky. Je to například v národním programu Lotyšska a Slovenska. Lotyšsko má 19% místo 20% a Slovensko má 17% místo 20%. To jsou takové spíše drobné odchylky a myslíme si, že asi nejsou úplně zamýšlené a budeme o nich diskutovat s těmito členskými státy. Tyto programy ještě nejsou přijetí stejně připraveny. Pokud jde o integraci, tak nejvíce zde přispívají Portugalsko, Polsko, Česká republika, Německo a Švédsko. Od 57 do 43 Všechny členské státy zde dodržují minimální procenta s výjimkou Řecka. S Řeckem stále ještě diskutujeme, čekáme, až zareagují na naše připomínky jak k fondu AMIF, tak ISF. A Řecko samozřejmě musí přihlédnout k revidovaným politickým prioritám a také si uvědomujeme, že Řecko chce přijmout určitá opatření, která podpoří integraci a že je bude financovat také ze strukturálních a investičních fondů. Takže zde úzce spolupracujeme také s kolegy například z DG Regio, aby Řecko mohlo optimálně využít prostředků z více fondů. Ale ty diskuse s Řeckem ještě pokračují. Nyní, pokud jde o usidlování, Pět členských států eh, v čele se Švédskem se, rozhodl, se zavázalo, že přesídlí asi 14 tisíc osob. Největší počet eh, z nich tvoří Syřani. Tam je na to určeno asi 27 milionů euro a bude to přiděleno na ty, do těch jednotlivých národních programů. Můžeme samozřejmě sekretariátu dát eh, mnohem podrobnější rozpis těch jednotlivých závazků od členských států, pokud jde o přesídlení. Ty nejvýznamnější eh, částky věnuje Bulharsko, tam jsou to asi 4%, a Spojené království asi 50%. Pokud jde o navrat tam většina členských států vyžada, vynakládá 4 až 40 a většina z toho jsou dobrovolné návraty a podpora při integraci v, původních, v zemích původu. Také vedle té základní částky bude sedm členských států dostávat ještě další dodatečné prostředky pro implementaci specifických kroků v rámci AMIF takže to celkové financování je 45 milionů a dostanou to Belgie, Francie, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Slovensko a Rumunsko. Nyní Fond pro vnitřní bezpečnost a národní programy. Členské státy, které vynakládají poměrně velké prostředky na ISF Borders, tedy na hranice, například se to týká zprávy víz, ochrana hranic, tam je to Belgie, Benelux, Malta, Maďarsko a několik dalších zemí, tam je to asi 7 Dále efektivní řízení vnějších hranic, to je další akce, tam jde například o využívání nových technologií a informací, tam všechny členské státy minimální procenta dodržují. Nejvýznamnější částky v rámci ISF Borders, tam je to v oblasti Eurosur a nejvíce prostředků tam vynakládají Litva, Řecko a Španělsko. Cílem má být eh, splnit požadavky nařízení Eurosur. Dále, osm členských států dosud minimální procenta u Eurosuru nerektují. V případě dvou z těchto zemí jsou již programy připraveny k přijetí. Jde o Belgii a Dánsko. Tyto programy by tedy měly být přijaty do konce března a z té tabulky, kterou jsme vám zaslali, je vidět, že Belgie více prostředků tedy eh, vynakládá na Eurosur. Komise se podívala na ty důvody, v zásadě s nimi souhlasí. U Dánska jde o to, že to pokryje ze svých národních zdrojů. A Belgie má velice specifickou situaci, nemůže tam prostě jedno vystačit pouze s jedním alokovaným procentem. Dále ten nástroj ISF rovněž umožňoval členským státům, aby asi 40 těch peněz využili na provozní výdaje na provoz hranic, včetně výplaty zaměstnanců. Některé členské státy se rozhodly tyto prostředky na ty provozní náklady nevyužít. My se podíváme podrobněji na, na rodní programy těch zemí, které čelí jaksi nej významnějším úkolům v oblasti ochrany hranic, především ty jižní země. Pokud jde o konzulární spolupráci, zde nejvíce prostředků, 17%, vynakládá Rakousko, většina dalších zemí kolem 7%. Tři země v současnosti plánují na konzulární spolupráci utratit méně, než je to povinné procento a s nimi ještě jednáme. Pokud jde o další specifické akce a ISEF hranice. Osm členských států vedle toho základního objemu dostane ještě další prostředky na rozvoj konzulární spolupráce. Je to Česká republika, Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko, Polsko a Slovinsko. A probíhá 12 projektů v oblasti konzulární spolupráce. Celkem na to půjde 14,5 milionu. Další specifické oblasti v rámci ISF Borders je nákup vybavení, které lze používat ve společných operacích s Frontexem. Jde o vybavení, které členské státy mohou používat, ale které si může vyžádat Frontex, pokud to chce použít ve společných operacích, včetně operací na hranicích jiných členských států. A zde 13 zemí bude mít dodatečné financování. Celkové prostředky jsou ve výši asi 132 milionů o tyto prostředky byl velký zájem, sedm až osmkrát větší, než byl objem těch dostupných peněz. A peníze nakonec dostanou Rakousko, Bulharsko, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko a Rumunsko. Nyní ISF Police, to znamená financování policejních složek. Zde jsou prostě jednak prostředky na boj proti kriminalitě, tomu se nejvíce, nejvíce prostředků, asi 80 věnuje Litva a Řecko. Všechny státy zde respektují minimální procenta. Švédsko a Lucembursko posilují také operační kapacity a kritickou infrastrukturu pouze jeden členský stát nedodržuje minimální procenta, je to Irsko. Irsko nechce pro krizový management a ochranu kritických infrastruktur využít ani procento ze svých alokovaných částek. Tamto minimum, které požaduje nařízení, je 10 My jsme irský program nedávno obdrželi, zabýváme se jím a samozřejmě o něm budeme s irskými orgány diskutovat. Ještě dříve, než eh, skončím, bych eh, chtěla zmínit otázku partnerství a monitorování. Chtěla bych poděkovat parlamentu za podporu komise v tom, aby tato ustanovení v nařízení zůstala. Členské státy to tam příliš mít nechtěly, ale komise a parlament si přáli, aby tam eh, tato monitorovací opatření zůstala, protože to funguje již řadu let i v dalších programech sdíleného řízení a my si myslíme, že to je přiměřené objemu těch prostředků, které jsou na programy vynakládány. A členské státy rovněž eh, budují mechanismy a struktury a monitorovací výbory a tím se vlastně hlásí k té myšlence partnerství. Tohoto monitorování by se také měly mít možnost účastnit různé mezinárodní organizace a nevládní organizace. Stejně tak jako zástupci menšin, ministerstev a místních vlád. Také zde jde o úlohu dobrovolníků. A samozřejmě budou probíhat i konzultace všech aktérů, pokud jde o monitorování a provádění. Monitorovací výbory budou někdy poskytovat eh, strategické rady o tom, jak se držet těch stanovených národních programů. A já bych se chtěla obrátit eh, na vás, poslance, abyste podpořili informovanost eh, různých nevládních a dalších organizací o, té, o tom, že se mohou účastnit toho monitorování, toho, jak jsou programy prováděny. A samozřejmě se mohou zapojit i do jakékoliv případné revize těch národních programů. Takže na závěr ještě zopakuji, že na konci března přijmeme 22 programů, budeme vás informovat, jakmile k tomu dojde a velice rádi sem opět přijdeme a budeme vás informovat o tom, jak probíhá jednání u těch dalších programů. Tam eh, samozřejmě to je stále v běhu, takže my vám můžeme písemně dát ty údaje o minimálních procentech ale mějte prosím na paměti, že ta jednání stále ještě probíhají, takže některé členské státy si těch minimálních procent, které požadoval parlament, nedrží. Ale to neznamená, že by to bylo nějaké konečné. Tam mám teď na mysli hlavně Řecko, tam skutečně se s tím ještě zabýváme a uznáváme, že Řecko má nyní u všech těch úkolů v rámci fondu AMIF eh, řadu problémů, které musí vyřešit. A také vám poskytnu podrobnější informace, pokud jde o ty závazky jednotlivých zemí v oblasti přesídlování. Děkuji, Belinda. Myslím, že k těm závazkům, k sezování bychom mohli něco dostat písemně. Obecně se domnívám, že ty fondy pro vnitřné vědní věci, eh, ta hlavní myšlenka byla transparentnost, aby to tedy bylo předloženo parlamentu a já jsem rád, že jste si že jste nám ústně to všechno vysvětlila Eh, vím, že tady není hodně poslanců, ale ti, kteří tady jsou, se v tomu velice věnují, takže je důležité vyslechnout ten popis eh, od vás. Teď bych otevřel eh, tedy prostor pro um, kolegy Sylvie Guillaume, Barbara Spinelli, někdo další, pan Coelho, někdo další se hlásí do diskuse. Máme hodně času vzhledem k významu tohoto bodu programu. Dobře, takže Silvi, eh, chceš promluvit jako první nebo až na závěr? Tak já dám slovo těm no, druhým dvou kolegům a pak dám slovo tobě, aby se, se mohla vyjádřit i k jejich komentářům. Paní Spinelli, Barbara, chceš eh, mluvit jako první? Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla citovat jednu větu mafiánského kápa. E, týká se to jednoho římského skandálu. Jde o pana Buciho, který v jednom odposlouchávaném telefonu říká jednomu svému mafiánskému společníkovi, Dovedeš si představit, kolik já vydělávám na imigrantech, na obchodov, obchodování s drogami vynáší mnohem méně. Ty výdělky, o kterých eh, hovoří eh, Buci, který je úzce spojen s italskou politickou třídou, jsou právě často penězi z evropských zdrojů, které se kterých se zmocnili korupcí, případně jde o plítvání. V roce 2013 se zjistilo, že 55 500 eh, milionů eur, které Itálie obdržela za posledních pět let, nebyly využity pro centra pro příjem a detenci přistěhovalců. Itálie nyní požaduje následující rozdělení po komisi. 50 fondů chce dát na asilové systémy a 35 na legální migraci a integraci přistěhovalců. Já bych se komise chtěla zeptat na následující. Budete požadovat jasnost a transparentnost a jaké záruky jste od italské vlády obdrželi? A je to monitorování té korupce skutečně seriózní? Děkuji. Thank you, Barbara. And now Mr. Barbaro, pan Koalo eh, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat mm, za velice zajímavé vysvětlení, které nám prezentovala. V této oblasti mm, bychom měli mít jasno v tom, že máme dostatečnou transparentnost, abychom mohli posoudit, zda máme dost finančních zdrojů a zda je dobře aplikujeme evropské peníze. E, takže všechny informace od Evropské komise na toto téma jsou velmi důležité. Já chci zdůraznit, co už bylo řečeno, chci přivítat ochotu paní Pok poskytnout detailnější informace o národních programech, vnitrostátních programech. A také e, se chci e, zeptat, zda by se s námi mohla podělit o e, své poznámky, protože to bylo příliš obsáhlé. Bylo by to pro nás velmi užitečné. Děkuji. Ano, to je dobrý nápad. Děkuji. Nyní se dám slovo Sylvie, která jistě bude chtít reagovat na některé z těchto bodů. Ano, já se chci vrátit ke dvěma bodům, na které již kolegové upozornili. Byť eh, to bylo z trošku různých eh, soudků. Já jsem se také v těch číslech trošku ztratila jako Carlos a byla bych ráda, kdybych měla k dispozici nějaké dokumenty, které by mi umožnily učinit si podrobnější představu o všech těch eh, věcech, než jenom ty tabulky, které máme nyní před očima. Já souhlasím s tím, co říkala Barbara, která upozornila na věci, které jsou obecně známé a u kterých eh, bychom si všichni eh, jak si vyž, chtěli vyžádat konkrétnější informace, protože ty věci, o kterých hovořila Barbara, se nedějí pouze v Itálii. Chci mnohokrát poděkovat paní Pike za zajímavou prezentaci a čísla, o kterých pohovořila. Já bych chtěla předložit eh, několik dalších otázek k těm číslům. Možná byste, paní Pike, mohla podrobněji pohovořit o těch minimálních procentech, jste již hovořila o tom, že některé státy je dodržují, některé ne, hovořila jste o některých výjimkách, zvláště o jedné výjimce, možná bychom se mohli vrátit k důvodům té výjimky a k jejich oprávněnosti. Dále, pokud jde o společný asilový režim, tam by bylo dobré hlouběji se věnovat té otázce eh, přesídlování, resettlement. A o těch eh, prostředcích, které jsou na to vynakládány. Jak to bude konkrétně probíhat? A bude to takto stačit, nebo je třeba to ještě dále podpořit? Dále jsme diskutovali také o dobrovolných návratech a nucených návratech. Pokud jde o poměr těchto dvou typů návratů, jak se to vyvíjí. A potom jsem si zapsala z těch čísel, o kterých jste hovořila, několik z nich a ráda bych se dozvěděla více informací. Vy jste hovořila o příslušných orgánech. A pokud jsem to správně pochopila, tak eh, ne příliš mnoho členských států, 5 z 8 je dosud jmenovalo, 5 z 18, pokud jsem to zachytila správně. Mohla byste nám říci, z jakého důvodu to takto je? Proč některé státy je již notifikovaly a jiné dosud nikoli? A pak ještě jste hovořila o tom, že nevládní organizace by se měly účastnit toho monitorování. Hovořila jste o tom, že bychom my je měli o této možnosti informovat, takže poprosím vás ještě o další informace i k této věci. Děkuji. Děkuji, Silvi. Pokud se nikdo další nehlásí o slovo, tak vrátím slovo ještě paní Lander, zda chcete eh, k tomu ještě něco říci. Ano, já se pokusím, ehm, pokud jsem něco neřekla, tak se k tomu ještě vrátím. Eh, ty zodpovědné orgány a eh, způsob, jakým se to Mm, řeší v horizontálním nařízení. V podstatě, pokud ty členské státy formálně neustanoví formální je nějaký orgán, tak ty peníze nedostanou, takže to je poměrně eh, jasná pobídka. Je velice frustrující, že tak málo eh, z nich to učinilo, protože přestože měli čas a když mají zkušenosti s fondy, tak vědí, jaké kroky jsou potřeba udělat. My chceme připomenout všem členským státům, že to bude kritické, především pro ty, kde programy budou přijaty v březnu, jinak ty peníze nedostanou. My e, se domníváme, že to je poměrně e, silná pobídka, je to frustrující, jsou tady obavy nevládních organizací, že mm, peníze vlastně nejdou od nás do členských zemí, pokud neurčí odpovědný orgán. Ehm, k, něk, poskyt, k některým těm číslům, ano, já ty informace pošlu, ehm, také k alokacím na konkrétní kroky, protože to se nyní převádí do národních programů, takže to je další financování pro ty vnitrostátní programy a mm, financování pro to e, usidlování, e, to bude, to financování to bude součástí, takže mm, pokud se mohu vrátit ještě k e, tomu, co řekl paní Spinelli, nevím, nebo jeden z poslanců napsal našemu komisaři, této věci. Možná jste to byla vy a možná ne, ale já se pamatuju, že jsem nedávno viděla dopis, který otevíral podobné téma. Eh, je důležité zajistit, aby tyto prostředky se používaly korektně. Členské státy mm, mají určit orgán, který to bude dělat. A Eh, auditovat eh, instituce, které budou ty peníze spravovat, bude probíhat monitoring, implementační zprávy, zodpovědný orgán bude dělat audity a my budeme velice pečlivě posuzovat, obzvláště v případech, kde se objeví mm, podezření, že systém není eh, úplně plně jednoznačný, funkční. Takže to budou, eh, tam budeme velice pečlivě posuzovat mechanismy pro eh, poskytování těch financí. Pokud jsem něco vynechala, tak se omlouvám. Um, důležitá věc je k tomu usazování je uh, Eh, důležité, abychom měli 14, těch 14 500 míst, důležité je to implementovat. Tam je ten závazek. Doufám eh, k nevládním organizacím. Mm, o tom jsme mluvili v trialogu. Je to relevantní i pro ISF. I nevládní organizace jsou nestátním aktérem a mají si být vědomi těchto fondů a také by měli mít možnost se účastnit diskusí o tom, jak se budou používat. My vyzýváme členské státy, aby angažovali jiné aktéry. Role občanské e, společnosti je v některých státech silnější než v jiných, především v oblasti integrace. Hmm. Možná je to menší role v jiných oblastech, ale je důležité, aby se občanská společnost účastnila všech oblastí. Víme, že při jednání se objevily obavy v oblasti velice citlivých informací, jako policejní spolupráce, že by se to nemělo zveřejňovat. Ale my si myslíme, že občanská společnost lokální regionální orgány by se měly účastnit implementace těch programů. Mm. Se omlouvám, že vás přerušuji, ale ty informace, vy jste zmínila web, webové stránky, nebylo by to možné tam zveřejnit ty informace. E, nevím, jak dobré jsou naše webové stránky, asi se to dá zlepšit. Dáme tam více informací, dáme tam e, odkazy na národní stránky. Mm, takže doufejme, že to nebude příliš složité se dostat k těm vnitrostátním národním stránkám. Tam budou linky, tam budou odkazy to by tam mělo být, stane se to. Jménem zpravodaje a e, poslanců chci e, tedy posoudit ty informace, které jsme dostali. Pro nás transparentnost, odpovědnost je klíč. když eh, tady vznikl ten nový mechanismus, eh, tak to chceme postupovat a transparentnost znamená určitou odpovědnost, webové stránky a podobně. To je důležité, jak se mm, ukázalo těch, mm, na těch otázkách. Není tady velká účast, ale z kvality těch příspěvků vidíte tedy, mm, to vypadá. Takže vrátíte se k nám. Ano, my budeme dále informovat až budeme mít implementační zprávy příští rok. I letos budeme informovat, uvidím, až uvidíme, co se děje ve skutečnosti. Výbor možná bude chtít pozvat jednotlivé členské státy, které přijaly programy, aby informovali eh, blíže o tom, jak se to implementuje, protože to, co dělají členské státy s těmi fondy, to je důležité pro ty priority, které stanoví parlament a rada. Děkuji vám za prezentaci a všechny podrobnosti a děkuji kolegům za všechny otázky zpravodaji. Kolegové, máme trošku problém. Jackie Richard, who is not um, present, and I don't... Protože uh, Jackie Richard přijde až v pět hodin, pak máme prezentaci pracovního dokumentu, což je moje zpráva. Nemáme tady stínové zpravodaje, takže to nemůžeme teď eh, vzít, takže bohužel musíme přerušit do pěti hodin, protože nemáme prostě možnost to teď projednat. Eh, jsme jaksi mm, stíháme mm, ten časový dodržet ten časový Carlos, má měte nějaký návrh? Nevím, zda je možné tedy zavolat těm stínovým zpravodajům. Oni možná jsou v budově. A já jsem o tom už uvažoval. Máme tady některé. Sofie, ty jsi stínový zpravodaj? Ano? Toto je nikdy nekončící záležitost. Carlos, máme tady, ano, máme tady drama. Už to bylo nudné. Teď tady máme drama. Takže to přerušíme jenom na 15 minut. Dáme si kávu. Kishar, Jackie Richard přijde za 15 minut, takže 15 minut a to v pořádku takhle, Carlos. Eh, ta myšlenka, že by eh, pan Kirchhoff přišel dřív, to mi přišlo obtížné, takže jenom 15 minut, nevíc. Pak se eh, přejdeme k bodu 8 za 15 minut, ale prosím nedéle. Colleagues, we must make a start because otherwise we're going to push. Vážení kolegové, eh, musíme se pustit eh, do práce, jinak bychom odsouvali eh, tu poslední věc, kterou máme na programu, a to by bylo nefér. Takže říkal jsem 15 minut a vzhledem ke kolegům, kteří už se vrátili na bod 8, teď už začneme. Máme tady také přítomného svého hosta. Výroční zpráva francouzské státní rady konce data o digitální technologii a základních právech. Budeme mít vystoupení a prezentaci Jacquesho Richára, místo předsedy a hlavního zpravodaje oddělení pro výzkum a studie a Lorána Sitrmana, zástupce hlavního zpravodaje odpovědného za vyřizování žádostí ve státní radě ve Francii. Takže si eh, vyslechneme eh, zprávu o e, digitálních technologiích a základních e, právech. E, každý rok je vydávána ta zpráva o tomto důležitém tématu. Tak teď si tady doladíme jiný telefon. A tato zpráva se vydává po rozsáhlých konzultacích s zainteresovanými stranami. Zpráva v roce 2014 se týkala digitální technologií a základních práv. Celá eh, řada eh, kolegů se eh, zajímala o tuto zprávu a pan zpravodaj Albrecht byl také konzultován. Ta zpráva předkládá 50 doporučení a kroku s cílem zajistit základní práva při využívání nových technologií pro nové účely. Některá ta doporučení jsou adresována Evropské unii eh, a, a shrnutí zprávy v angličtině bylo rozdáno. Takže teď dám slovo Žakýmu Rišárovi a potom Loránu Sitrmanovi. Eh, potom dostanou slovo poslanci, takže nejdříve eh, dáme slovo panu Rišárovi, prosím. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem velice rád, že jsme mohli přijít eh, do vašeho parlamentu a je pro nás velkou ctí, že můžeme předložit naši výroční zprávu. Možná několik věcí k metodě naší práce, protože může být překvapivé, že francouzská státní rada se zabývá takovými to tématy. Myslím si, že je dobré, abyste pochopili, jakým způsobem pracujeme. To, že jsme sem mezi vás dnes přišli, to je vlastně již taková druhá etapa, protože my jsme sem přišli již, když jsme eh, hovořili o vypracování té zprávy, tehdy jsme se setkali s řadou členů Evropského parlamentu, se zástupci rady a komise a také s Evropským inspektorem pro ochranu údajů. Jde o téma, které vyžaduje ponořit se do evropského práva. Dále bych chtěl říci, že státní rada si každý rok vybere téma, které má silné právní konotace. A na tomto tématu poté deset měsíců pracuje v rámci své nikoli právní činnosti, nikoli tedy jako státní rada, ale jako jakési výzkumné centrum, jakýsi think tank. A Máme zde tedy určitý omezený počet pracovníků, je tam zpravodaj, zástupce zpravodaje a společně se snažíme zlepšit porozumění či provádění určitých postupů. Ta témata jsou velice rozdílná, ale vždy mají silnou právní konotaci. Často také věnujeme pozornost eh, oblastem veřejné politiky, které s tím souvisejí. Například v roce 2013 eh, jsme pracovali na takzvaném měkkém právu soft law, což eh, není nějak příliš běžné téma pro státní radu, která se spíše zabývá tím hard law. V uplynulém roce jsme se zabývali agenturami a správními orgány a v loňském roce jsme se zabývali digitálními technologiemi a základními právy. V tomto roce se zabýváme hospodářskou činností veřejných eh, osob, eh, to znamená například eh, obcí. Proč jsme zvolili téma digitálních technologií a základních práv? Zvolili jsme ho proto, protože, jak asi víte, francouzská státní rada je tradičně ochráncem veřejných svobod. A v oblasti informačních a digitálních technologií e, jsme byli iniciátory e, zákona z roku 70 8, který se této problematiky týkal. A to dokazuje, že státní rada vždy věnovala velkou pozornost ochraně základních práv ve světě, který je stále více digitální. Státní rada se tímto tématem zabývala také proto, že technologický hospodářský a hospodářský rozvoj v této oblasti zcela eh, zpřebracel tu situaci. Digitální technologie na jedné straně velice podporují a urychlují procesy a svobody, ale na druhé straně rovněž představují určitá rizika v oblasti ochrany práv. Právě tato ambivalentnost nás eh, velice zaujala a připravili jsme 50 doporučení v té naší zprávě a tato doporučení se snaží přihlížet právě k nezbytnosti chránit osobní údaje, ale také zajistit, aby návrhy, které budou předkládány, jak si ne Zbrzdili, nebyli na překážku tomu, co digitální technologie mohou přinést v oblasti inovací, tvorby pracovních příležitostí a zlepšování života lidí. Snažili jsme se tedy dosáhnout této rovnováhy. Kladli jsme si otázku, jakým způsobem postupovat a hovořili jsme o problematice uchovávání osobních údajů. Po celé řadě výzkumů a poté, co jsme své stanovisko konfrontovali s mnoha jinými stanovisky, jsme jak si opustili myšlenku, že osobní údaje jsou tím lépe chráněny, čím více by ty jejich údaje byly jaksi osobním vlastnictví daných osob. Zdálo se nám, že tato myšlenka neplatí. My jsme prováděli konzultace s různými specializovanými advokáty, s různými odborníky, kteří zastávají tu myšlenku vlastnictví vlast, svých osobních údajů. My jsme v ústavním právu, v německém ústavním právu se inspirovali jinou koncepcí, kterou předložil ústavní soud v Karlsruhe a tím je informační autodeterminace. To je trošičku složitý název, obtížně se vyslovuje, ale ta myšlenka stojící za ním je poměrně jednoduchá. Znamená to, že jednotlivci mají právo rozhodnout eh, se, jak budou používány, či budou sděleny jejich osobní údaje. Federální německý ústavní soud eh, v Karlsruhe eh, z roce 1983 stanovil tedy tuto zásadu práva na toto informační samourčení. Jde o určitou koncepci osobních práv a z toho vyplývá řada důsledků například pro neutralitu netu, platformy, za chvíli o tom bude hovořit kolega Citerman. Je to určitý základní princip, ze kterého vyplývají veškerá další základní práva a také možnosti, jak lépe tato práva zaručit. Takže o tento koncept jsme opírali vlastně veškerá, veškeré naše další návrhy. To je, myslím, z mé strany vše a pokračovat to bude s vaším svolením kolega Lorán Citerman. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já před, vás seznámím s několika z těch 50 doporučení naší zprávy. Soustředit se přitom budu na ta doporučení, která by se mohla nějakým způsobem projevit v návrhu nařízení o osobních údajích, ke kterému se v loňském roce parlament vyslovil a o kterém se v současnosti diskutuje v radě. Ty naše, na ta naše doporučení Eh, spočívají na dvou zásadách. Jednak by jednotlivci měli mít více pravomocí, aby sami nebo kolektivně se mohli, mohli jaksi se zabývat ochranou svých údajů a na druhé straně je zde činnost veřejných orgánů, zvláště orgánů, které se zabývají ochranou údajů a měla by zde být tedy jakási komplementarita mezi jednotlivci a veřejnými orgány. Pokud jde o činnost jednotlivců, chtěli bychom dát více prostoru technologiím, které posilují možnost ochrany údajů. Digitální technologie jsou často viděny jako jakási hrozba pro soukromí. Nicméně mohou soukromí také naopak posílit. A úřady, které mají na starosti ochranu údajů, by jako jeden ze svých úkolů měly mít právě podporu rozvoje a využívání těchto technologií. Tyto technologie to mohou být například různé nástroje pro vizualizaci, osobních údajů, aby lidé tedy viděli, jak nakládají se svými osobními údajemi, jak je využívají. Dále určitá standardizace nakládání s údaji ze strany podniků. To byla v loňském roce připomínka parlamentu k návrhu toho nařízení, také určité vypracování určitých metadat. A je zde i celá řada dalších technických nástrojů. Skutečně toto je jeden, nebo by měl být jeden z důležitých úkolů těch národních orgánů pro ochranu údajů. Pokud jde o jednotlivce, tam jde i o to, aby se jaksi združovali, aby vedli jakési eh, skupinové eh, kroky a jednotlivé skupiny či asociace občanů by poté mohly se přímo ozvat, jakmile dojde v nějakém členském státě nějakému porušení osobních údajů a mohli by se obrátit na soud. To je tedy další z těch doporučení, které obsahuje naše práva a Vychází to z, ze setkání skupiny 29 2014. Dále zde máme úlohu veřejných subjektů, zvláště nezávislých orgánů pro ochranu údajů. A zde je třeba jasně definovat působnost evropského práva na ochranu údajů. V současnosti totiž, když se podíváme na obecné podmínky, jak toho, jak s nimi nakládají, jak s údaji nakládají například velké vyhledávače nebo sociální sítě, tak eh, tam je odkaz na eh, legislativu země, která není evropskou zemí nebo není zemí Evropské unie. A občan poté, co tedy souhlasí s podmínkami, tak eh, vlastně jakoby souhlasí s touto legislativou. My se ale domníváme, že ochrana osobních údajů a ochrana e, soukromí musí být e, naprosto primární, a to i v případě, že v těch e, podmínkách například těch serverů je stanovena legislativa jiná. Opět o tomto se hovořilo v Paříži na setkání 29 členských stá- 29 zemí a toto je třeba zdůrazňovat tak, aby soudci věděli, jak se evropské instituce na tuto problematiku dívají, že tedy ochrana osobních údajů musí být skutečně tím prvořadým právem. Také je třeba aby úřady na ochranu osobních údajů mohly vymáhat příslušné sankce. Zpráva dále zdůrazňuje, že úřady musí mít k dispozici úplnou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny míře rizika, kterou zneužití údajů může, použít, může představovat pro soukromí osob. Také by bylo třeba často poskytnout větší právní jistotu uživatelům eh, osobních údajů, například hospodářským subjektům, a bylo by možno vybudovat jakýsi eh, certifikát eh, souladu a daný hospodářský subjekt by se vždy mohl obrátit na příslušný orgán pro ochranu údajů eh, s tím, aby mu byl udělen ten certifikát, který by dosvědčoval, že s údaji nakládá v souladu s legislativou. Mohlo by to tak být například u těch nejrizikovějších oblastí, protože Samozřejmě nelze na internetu kontrolovat vše a mohl by být tedy vybudován jakýsi systém průběžných certifikátů, průběžných certifikací, které by potvrzovaly, že legislativa v oblasti základních eh, ochrany údajů je dodržována. Těch eh, návrhů je v té zprávě ještě eh, další řada, ale já nyní skončím a jsem připraven reagovat na vaše otázky, prosím. Thank you, Já vám děkuji, eh, pane Setomane. Myslím si, že to je velice eh, dobrý úvod vzhledem k tomu, eh, že bude třeba reagovat na tu zprávu o hlavadém sledování, takže já vám děkuji oběma za vaše příspěvky a můžeme rovnou přejít k poslancům. Myslím, že někteří poslanci už jsou na cestě také kvůli další věci a budou se vás na něco ptát, ale teď začnu s naším paním prvním řečníkem, a sice Juanem Fernandem Lópezem Aguilarem. Juanem. Claude. Eh, děkuji mnohokrát eh, panu Richardovi i panu Cittermanovi za představení té velice zajímavé zprávy, kterou vypracoval takto prestižní orgán, jako je státní rada. Já jsem dříve předsedal tomuto výboru a v ústavní radě jsem se účastnil na pozvání ministrině spravedlnosti některých eh, výzkumných prací v této oblasti. A je pravda, že v této eh, zprávě se ta, je ta situace viděna jak si spíše z té národní perspektivy. Vy hovoříte také ale o tom, jakým způsobem je tato problematika viděna v jiných zemích, v jiných právních systémech. Například jste zmiňoval Německý ústavní soud, také samozřejmě máme eh, španělskou ústavu, která je jaksi bližší problematice digitálních technologií než například ústava francouzská či německá protože naše ústava, tedy španělská ústava, je z roku 1978 a tehdy již panovalo určité znepokojení z toho, jakým způsobem se bude informatika vyvíjet a co přinese digitální revoluce. Máme také studie o dopadu informatiky na eh, zachování eh, soukromí osob. ale je pravda, že to, aby reagovali jednotlivé členské státy na tuto výzvu, to již není aktuální. Je důležité, abychom reagovali na celoevropské úrovni. My jsme v uplynulém volebním období pracovali na nařízení, tedy nebyla to ani směrnice, ale bylo to nařízení, což znamená nařízení, které je přímo aplikovatelné v jednotlivých členských státech i v ústavách členských států. a členské e, státy v případě neplnění nařízení se mohou odvolat e, k Evropskému soudnímu dvoru. A Existují některé členské státy v radě, které zablokovaly podporu tohoto nařízení a obecně evropského práva v této oblasti. Nechtějí, aby směrnice roku 1995 byla aktualizována. Já bych se chtěl zeptat, zda si ve státní radě uvědomujete určité omez, omezení, eh, které jaksi vždy bude v té reakci ze strany jednotlivých zemí existovat. Byť eh, k tomu jednotlivé národní státy budou přistupovat zodpovědně tak ta odpověď je vždy omezená. Vy jste zde hovořil o té informační autodeterminaci, to znamená, že osoby budou mít právo rozhodovat o svých informacích, tak vždy zde bude možnost té reakce pouze omezená. A já se chci zeptat, jak z vašeho právního pohledu, jaká bude přidaná hodnota té případné evropské reakce. Pokud je tady budeme mít, protože v radě je řada zemí, které s tím bohužel nesouhlasí. Děkuji. A teď pan uh, eh, Kolio Carlosi. Vos Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za vaše příspěvky a blahopřeji francouzské státní radě za vypracování takto aktuální zprávy. Já souhlasím eh, s tím, co jste říkal o ambivalentnosti digitálních technologií jak jste říkal velmi správně, pane Richarde, digitální technologie mohou být velice účinné pro ochranu svobod, ale zároveň mohou omezovat svobody a Právě v tomto sále jsme dnes a včera hovořili o boji proti terorismu a nových nástrojích, které zde máme k dispozici. A víme, že někdy nejsme tak opatrní, jak bychom měli být. A že se zde můžeme vystavovat nebezpečí toho, že budeme budovat policejní stát a nebudeme dostatečně dbát na ochranu eh, svobod a soukromí našich občanů. Hovořil jste o výnosu německého ústavního soudu. Zmiňoval jste tu definici, kterou jsem neznal, tu informační autodeterminaci. A myslím si, že to je velice správné, protože eh, vlastnictví zde není tím správným právním termínem, protože vlastníme něco, co můžeme prodat. Ale ty naše údaje, to není něco, co můžeme prodat, to je součástí nás samotných, naší identity. Takže o to zajímavější mi ten váš přístup připadá. V té vaší zprávě je tedy 50 návrhů. Já jsem bohužel dosud neměl příležitost si zprávu přečíst, ale přečtu si ji velice pozorně a jsem si jistý, že obsahuje celou řadu pro nás velice užitečných návrhů. Nyní mám ale jednu konkrétní otázku. Mám pocit, že existuje velký rozdíl mezi členskými státy Evropské unie, pokud jde o vnímání eh, hodnoty ochrany osobních údajů. Nechci zde znovu hovořit o nějakém konfliktu mezi zeměmi severu a jihu, ale je jasné, že na severu je hodně zemí, které, kde mají lidé pocit, že ochrana osobních údajů je důležitou součástí základních svobod. A pak je zde celá řada zemí, například má země Portugalsko, kde tyto hodnoty takto intenzivně a zřetelně vnímány nejsou. pokud chceme v digitální době zajistit demokracii, je důležité, aby si naši občané toto uvědomili a aby se sami mohli zasahovat o ochranu osobních údajů. Stejně tak jako o dodržování dalších svobod. A já se chci zeptat, zda jste v těch svých návrzích a ve svých úvahách se zabývali také tím, Zda máte nějaká doporučení eh, v oblasti vzdělávacího systému, médií a tak dále, tak aby v našich demokraciích byl bylo posíleno to vnímání toho, že chránit osobní údaje v digitální společnosti je skutečně velice důležité. Děkuji. Děkuji, Carlosi. Já jsem se sám díval na ty návrhy a je to prostě taková skvělá zpráva, tak vysoce kvalitní. Očekávali byste to samozřejmě od nejvyššího soudu. Nicméně je to tak jasné, že bychom to my mohli použít v našem dialogu. Například včera jsem byl na globální právní konferenci a, a ptali se mě tam na naše návrhy o bezpečném útočišti a vaše eh, doporučení eh, každopádně předám svým kolegům, protože jsou velice praktická v téhle věci. Je to velmi praktický dokument. Já jsem o tom zatím eh, se nezmiňoval, je to velmi dobrý dokument. Vím, že Jan Brahe přišel, ale teď dám slovo Sylvie Guillaume. Prosím. Ano, já budu hovořit stručně, protože souhlasím s mnohým z toho, co říkal pan Coelho. Já si myslím, že ta úvaha o ochraně údajů v posledních letech pokročila, ale na druhé straně v Evropě je celá řada zemí, které se tímto tématem zabývají déle a hlouběji. A my ve Francii, odkud pocházím, jsme zde měli poměrně značné spoždění a nyní jsme ho částečně dohnali i díky té vaší zprávě já jsem tam našla jednu velice zajímavou formulaci. Eh, hovořím o té informační autodeterminaci a v návrhu jedna, ve kterém eh, hovoříte o tom, že jednotlivci by, se, by měli mít možnost eh, rozhodovat o tom, jak je nakládáno s jejich údaji, tak tam se hovoří o sdělování těch údajů tam je to celkem jednoduché, ale potom se tam hovoří o používání těch údajů. Jakým způsobem my můžeme rozhodovat o používání našich údajů? Protože často nevíme, jak je s nimi zacházeno, vzhledem k tomu, že existuje spousta různých míst a lidí, kteří k nim mají přístup a mohou je nějak využívat. Děkuji, Silvi. Samozřejmě, eh, mm, pan Albrecht eh, Náš zpravodaj eh, by k tomu asi také se vyjádřil. Nebyl tady na začátku, já ne. Děkuji. Já si myslím, že je to skvělá zpráva. Pamatuji si na eh, naši debatu a vidím, že eh, je tam celá řada těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, zahrnutá v té zprávě. A určitě je to vhodný začátek rozpravy také s národními parlamenty a je to dobrý příspěvek do různých veřejných debat, které probíhají v EU, jak říkal Carlos Coelho. Paralelně jich probíhá více, takže musíme všechny sladit a myslím, že vaše eh, zpráva je skvělou příležitostí pro toto. A mohu říci, že bych opravdu uvítal, eh, kdyby ta zpráva byla také eh, předložena v národních parlamentech jednotlivých členských států. Takže doufám, eh, že to bude možné, nebo alespoň budete šet, eh, šířit tu zvěst eh, v příslušných výborech národních parlamentů. Děkuji, Jane. Nechceli si vzít slovo nikdo jiný, tak já bych vás oba požádal o závěrečné poznámky, ale jenom bych přidal, budu dal k tomu, co právě říkal Jan Albrecht, tu jasnou otázku. Nevím, jestli jste o tom vlastně hovořili ve svým reagovala na nějak francouzská vláda na tu zprávu? A bude to uh, uh, ovlivňovat nějak to, co uh, prosazuje na radě, protože uh, pan Abrecht, pan Loriston a já jsme byli na, na zasedání rady v Rize. A řekněme, že to tam bylo uh, náročné. Nevím, jestli to slovo náročné uh, Eh, se dá přeložit se všemi významy eh, toho slova, nicméně eh, Francie má být významným hráčem, který by si určitě měl přečíst tuto zprávu, takže na to bych se vás rád zeptal. Takže prosím, máte slovo k závěrečnému vyjádření. Děkuji, pane předsedo, děkuji dámy a pánové za, vaši otá- za vaše otázky, které dokazují váš zájem na tomto tématu. My si ty odpovědi rozdělíme. Státní rada je skutečně prostorem svobody, takže zde v podstatě můžeme odpovědět dvouhlasně. Doufám, že se nebudeme navzájem nebudeme příliš v rozporu. Pokud jde o reakci francouzské vlády na tuto zprávu. Francouzská státní rada má velice zvláštní pozici. Je to instituce, která vypracovává zprávy, které by ale neměly skončit někde ve skříních či na policích. Jde o zprávy, které jsou poměrně funkční obsahují řadu praktických doporučení a my velice dbáme na to, aby ta naše doporučení byla konkrétní a realistická a vláda se pak může rozhodnout, že se jimi bude či nebude řídit. V tomto konkrétním případě, já předám slovo Loránovi, ten o tom ví více, francouzská vláda rozhodla vypracovat e, zákon o digitálních technologiích a ministerský předseda vyjádřil přání, aby před tímto zákonem předcházela podrobná veřejná debata. Velice otevřená a podrobná debata. A Národní radě pro digitální oblast eh, byla svěřena úloha tuto debatu vést. Jak eh, ve Francii, tak za hranicemi a v pověření této Národní radě pro digitální oblast ministr, ministerský předseda píše, že by bylo dobré inspirovat se právě doporučeními, která obsahuje naše zpráva. Kolega Citerman pracuje v kabinetu, respektive spolupracuje s paní Axel Lemaire a zaručuje určité propojení mezi naším textem a textem, který předloží vláda. Ty naše, ta naše doporučení tedy nejsou nějaká slova, která zůstanou ve vzduchu. Nevím, zda chce kolega Citerman něco doplnit. Ano, a já toho také využiji, abych zodpověděl tu otázku evropského rozměru v kontrastu s tou národní reakcí jednotlivých členských států. Vláda se snaží definovat určité cíle v oblasti digitální problematiky u nás ve Francii. Vyústit by to mělo v návrh zákona, a také samozřejmě v návrh evropských nařízení, o kterých se diskutuje, jako například to nařízení o osobních údajích. Dále se diskutuje také o návrhu nařízení o trhu s elektronickými komunikacemi, kde se zmiňuje otázka neutrality sítě. A návrhy v naší zprávě mají přispět do obou těchto debat, tedy přímo do té národní debaty, protože naše francouzská vláda může přímo převzít ta doporučení, pokud si to bude přát, ale také by to mělo obohatit ty evropské diskuse, protože vláda, naše vláda v rámci rady se může inspirovat právě i doporučeními státní rady. Ještě abych zareagoval na to, co říkal pan López Aguilar a na tu otázku, zda si státní rada uvědomuje, že to řešení je na té evropské úrovni a nikoli ještě na úrovni jednotlivých zemí. Já vás mohu ujistit o tom, že státní rada Francie si toto uvědomuje velice dobře. Já se účastním každý čtvrtek schromáždění státní rady, tam se vždy zabýváme těmi nejdůležitějšími návrhy, které nám vláda předkládá pro posouzení dříve, než to jde na e, zasedání vlády. A tam je to vždy velice poučné, protože vidíme, jakým způsobem je evropské právo vlastně naším právem. To před 10-15 lety, alespoň ve Francii, tak to nebylo. Ale v současnosti neexistuje žádné jednání státní rady, aniž by eh, kolega Luxron, který má eh, v portfoliu evropské právo, aniž by byl tedy konzultován, zda je daný návrh eh, realizovatelný jak si z toho evropského pohledu. Pokud jde o legislativní techniku, ale také e, rozestavění e, jaksi e, strategických sil si jsme velice dobře tohoto vědomi, že tedy například vůči Spojeným státům budeme silnější, pokud budeme postupovat jako Evropská unie, nikoli jako jednotlivé státy. Samozřejmě, že existují existují určitá opatření, u kterých eh, jsou členské státy poměrně citlivé. Je to například eh, otázka týkající se práce policie, ale to samozřejmě eh, nebrání evropské spolupráci například eh, rozhodnutí v oblasti digitálních práv byla důležitá a naše vláda také na ní musela nějakým způsobem zareagovat. To se již pouštím do tématu, které je velice ožehavé, ale považovala jsem to za nezbytné. Ještě Lorán. Ano, já bych zareagoval na některé z těch dalších otázek. Na to, co se ptal pan Coelho, pokud jde o rozdílnost vnímání důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů v Evropě, ano, zde vycházíme z různých eh, národních tradic, například identifikační číslo, to ve Francii je velice striktně omezeno jsou proto přesná pravidla, zatímco třeba ve skandinávských, v severských zemích tam toto číslo je používáno jaksi méně striktně. Ty podmínky jsou tedy velice různé a i v Evropském parlamentu se ukázalo, když se hlasovalo o jednom z těch nařízení, kde tedy padlo více než 600 hlasů, tak tam byly vidět ty rozdíly mezi jednotlivými státy. My jsme ve státní radě měli kolokvium nedávno o této problematice a na tom kolokviu byli účastníci z Francie, z Německa, z Belgie, ze Spojených států a velice dobře tam bylo vidět, že si v těch zemích eh, kladou různé eh, ty, ty též otázky a že je možno nalézt určité společné odpovědi. E, k tomu, na co se ptala paní Guillaume, jak jednotlivec může rozhodnout o tom, jak jsou jeho údaje užívány, tedy nikoli pouze, že je sdělí, ale jak budou užívány. Na tuto otázku neexistuje jedna jediná odpověď. Zde máme celou řadu různých návrhů, které mohou posílit e, tuto možnost pro jednotlivce. Legislativa ve stávající oblasti, například právo na přístup, na opravu, e, jsou velice složité a obtížné na to, aby se s nimi lidé mohli seznámit a skutečně jich využívat. Ale máme zde i různé návrhy na to, jak e, tuto možnost podpořit. Například ta zmiňovaná vizualizace údajů by měla být více dostupná. Také ve Francii byl proveden určitý test nadací pro internet nové generace. Je to projekt, který se nazývá Mé údaje. A cílem toho projektu je, aby například banky nebo distribuční společnosti či správní orgány oznámili subjektu, jaké veškeré údaje o něm mají k dispozici. A lidé poté tedy vědí, kdo jaké informace o nich má. A poté tedy může fundovaněji rozhodovat o jejich využívání. A opět tedy naplňuje tu zásadu informační autodeterminace. Já bych ještě zareagoval na to, na co se ptala paní uh, Guillaume. My se můžeme na tento problém podívat i z jiného úhlu. Nevím, zda správně zareaguje na vaši otázku, ale můžeme se na to podívat z pohledu jednotlivce, o čemž teď hovořil Lorán, ale také se na to můžeme podívat z pohledu těch jednotlivých platform. My jsme zde pomalu, ale rozhodně postupovali v definici toho, co je platforma a jaké povinnosti platforma má. Je to něco, co není hospodářsky nějak eh, zdrcující, není to nic, co by ty platformy eh, zničilo. A například eh, takzvaná věrnost platform. Asi nemáme dnes odpoledne čas to, toto podrobně vysvětlovat, ale v této oblasti máme celou řadu návrhů, pokud se jde právě o ty povinnosti platform. A to nejsou pouze povinnosti editora nebo schromažďovatele údajů, ale i další. Takže to je k té otázce, jak můžou jednotlivci kontrolovat využívání svých údajů. Já musím poděkovat, pánové, oběma a děkuji eh, i zúčastněním za kvalitu této debaty. A další bod na eh, pořadu eh, je eh, pracovní dokument k usnesení s, eh, k šetření toho hromadného sledování a tohle byla úplně eh, skvělá úvodní debata k tomuto, ale také myslím, tohle je velice podstatný dokument, který můžeme použít v našich triolozích v těchto velice náročných dobách, kdy se tedy tato problematika reguluje. Tohle je úkol, který jsme si nemysleli, že dostaneme. Čili já jsem nechtěl izolovat Francii, co by e, zemi. Když jsem chtěl říci, že my máme všichni ve členských státech e, velkou úlohu. To doporučení zejména ze 43 e, ukazují, že prostě tam se dostáváte také evropské spolupráci a rozšířili jste tak trochu eh, svoji eh, působnost, takže vám děkuji mnohokrát za tu debatu a za dokument, který myslím můžeme využít velice dobře při naší práci v nadcházejících týdnech a měsících, takže děkuji. A teď, eh, vážení kolegové, se dostáváme k eh, nadcházejícímu bodu, a sice bod 9, kroky v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze 12. března 2014. Já tak trochu váhám, protože to máme všechno tak pěkně naplánované. A, eh, a přišli jsme o hm, několik našich stínových zpravodajů. Jsou pryč. Kolik je 17.30? tak všechna tahle efektivita je nám k ničemu, říká pan předseda. Okay, colleagues, I'm sure this is not going to do me any good to sort of... Tak uh, určitě uh, mi neprospěje, že uh, tady uh, budu pokračovat a už jdou. Takže bod 9. Eh, návazné kroky na usnesení z 12. března o programu eh, agentury NSA pro sledování subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Já jsem chtěl přečíst celý ten název, protože to usnesení z 12. března bylo takové formální, bylo to usnesení, které eh, dal za úkol tomuto výboru přijmout svazné kroky. Takže ten dokument, který dostáváte do svých rukou, je pracovní dokument, který jsme měli vytvořit a se stínovými zpravodaji jsme měli tedy eh, navázat na to šetření proběhlé to je teď v rukou našich stínových zpravodajů a myslím si, že se nám eh, daří pokročit eh, k politickým eh, návazným krokům vzhledem k těm praktickým otázkám, které vyplynuly z původního šetření. Já bych to teď kolegové uvedl, tak abyste si udělali představu o té složitosti a dynamické povaze této oblasti a o to objevu práce, který eh, do toho musel být vložen od zahájení v březnu 2014. A také tady máme určitou představu ohledně eh, toho, že je tady očekávání, aby Evropský parlament udělal něco sám od sebe v téhle věci. Samozřejmě eh, to nevylučuje už eh, ty další důležité kroky, které přijímáme, ať už se týkají eh, záznamy o jménech cestujících, to je zpráva pana Kirkhopa a zprávy dalších kolegů, nebo různých dalších věcí, o kterých já teď budu mluvit nebo jestli se to bude týkat těch eh, základních eh, bodíků eh, balíčku a směrnice o ochraně dat. Je tady prostě určitá chuť navázat na to původní usnesení. Takže já teď uvedu ten pracovní dokument a doufám, že se nám povede nějaká úvodní debata k tomu, jak se pohnout v těch klíčových otázkách. Během toho šetření, které proběhlo pouze v březnu 2014, i když už se to zdá, že je to mnohem dříve, déle o té doby, jsme zjistili, že bychom měli mít nějaký takový digitální, digitální listinu práv a novým kolegům. A říkám to tady před poměrně prázdným sálem. Všichni kolegové, kteří tady zůstali, jsou zkušení kolegové, ale e, také se to sleduje po internetu, takže pro účel tohoto úvodu bych řekl novým kolegům, že to eh, šetření bylo eh, bezprecedentně i rozsáhlé. Bylo tam 60 slyšení byla tady celá řada debat s experty z EU, eh, USA, z Brazílie. Eh, přijeli jsme usnesení 12. března a teď máme monitorovací skupinu, aby eh, na to mohli efektivně navázat. Máme tady celou řadu věcí, které z různých incidentů a událostí, ke kterým došlo jak v členských státech, tak potom z eh, těch dalších věcí, které, eh, o které se jednotliví poslanci, na které nás upozornili. Já jsem eh, chronologicky vypsal celou řadu stanovisek jednotlivých zemí. To jsou prostě faktická prohlášení o tom, co se děje. Nejsou to politické posudky, politická hodnocení. Uvidíte to tam tedy chronologicky seřazené stanoviska jednotlivých zemí. Potom um, mezinárodní vývoj. Hovořil jsem tam potom o rozvoji ve Spojených státech. O technickém rozvoji nebo vývoji politiky v eh, institucích EU. Než se pustím do všech těchto oblastí, tak Ehm, bych také se stručně ehm, vypořádal s eh, těmi závažnými obviněními, které, eh, eh, které se týkají útoky na SIM karet. Největší výrobce SIM karet v pátek reagoval na obvinění Edwarda Snowdena že eh, se NSA eh, vloupala do počítače této, eh, tohoto výrobce. Kolegové mě na to upozornili a údajně to mělo být pokus dostat se co nejvíce, do co nejvíce mobilních telefonů aniž, a sledovat mobilní konverzace, aniž by s tím souhlasili operátoři nebo uživatelé mělo se to týkat jak hlasového, tak datového provozu. Oni ukradli eh, eh, šifrovací eh, klíče, aby mohli bez souhlasu rozkodovat toto. Tato firma není schopná odhalit zjištění té publikace neví o činnosti agentury. A já si myslím, že to je příklad, takový signál toho, že výbor LIBE se musí velice, eh, zabývat velice závažnými porušeními od eh, těch odhalení v roce 2013. Já vím, eh, že kolegové, kolegům to leží na srdci, ale teď se budu zabývat dalšími aspekty. Výbor se shodnul, a aby, že na tohle se musí navázat dalším volebním období a proto eh, rok po přijetí eh, to má přijít znovu na plenární eh, zasedání. Ta zpráva poslancům dává mm, aktuální informace o faktickém vývoji od přijetí usnesení a za druhé také o implementaci navrhovaného digitálního habeas corpus. Takže nejdřív k tomu faktickému vývoji. Obsah pracovního dokumentu obsahuje eh, tedy je odhalení od března minulého roku eh, schromáždění eh, velkého množství fotografií lidí prostřednictvím softwaru na rozpoznávání obličejů, zachycení důvěrných sdělení právníků a tak dále. Je tam také řada v usnesení v OSN citovaná k eh, zajišťování eh, dodržení eh, mezinárodních závazků a poukazující na to, že je to hromadné sledování nebezpečný zvyk, že by to bylo něco nezbytného. Potom je tady odminutí amerického senátu, toho reformního návrhu zákona, americký minister spravedlnosti, který chce dávat americkým občanům v rámci paušální eh, dohody eh, právo eh, nebo možnost opravných prostředků. My to budeme projednávat ke konci března na návštěvě v USA. Potom tady máme tedy otázku soukromí. A hovořili jsme také o tom, že na tohle nevázal žádná konkrétní opatření. Opět eh, nejsou tady příliš velké eh, doklady ohledně toho, že je tady nějaký velký pokrok, ale eh, nemáme kompetence v této oblasti, ale členské státy mm, zatím neprokazují žádné vzorné praktiky, které teď by se držely. Pokud je o technický vývoj, tak ten dokument také hovoří o delokalizaci eh, cloud computingu a o technickém vývoji eh, s cílem obnovit eh, důvěru. Pokud jde o mm, bezpečnost IT v evropských institucích, tak tam mi připomínám, že máme velkou konferenci v roce 2015. A imperativem zde je abychom dostali eh, zprávu z DG ITEC, eh, kde budou plány pro evropskou bezpečnost. Zatím tady dochází žádnému konkrétnímu vývoji. Máme tady interní akční plán, ale jsme pořád zranitelní vůči eh, špionážním pokusům. A pochopitelně je tady mnohem širší imperativ na takovéto konferenci. Jako výbor musíme zorganizovat konferenci k online soukromí a spojí to eh, experty na vysoké úrovni v oblasti, jako je matematika, kryptografie a technologie na ochranu soukromí. Mm, příliš politiku tomu nerozumí, tomu šifrování a bezpečnosti příliš zainteresovaných stran eh, nechápe tu problematiku, nebo chápe problematiku a neví, co s těmi nástroji dělat. A tohle je takový náš pokus eh, zajistit, aby tomu mm, lidé rozuměli. Potřebujeme konkrétní eh, technologie, včetně anonymizačních eh, nástrojů. Musíme, eh, musíme vědět, jak se postavit ke zranitelným místům v softwaru a hardwaru. Je tady otázka předělání architekturu internetu a podpoření také schopností v oblasti EU v oblasti IT. tzv. Eh, digitální habeas corpus evropský. Tam jsme daleko od eh, naplnění doporučení. Pořád ještě čekáme na eh, text k balíčku o ochraně údajů, abychom začali trialog. A jak už jsem říkal, já jsem se, na, jsem se zúčastnil dávné Evropské rady s Janem Albrechtem, s pravodajem k, k nařízení o, o ochraně údajů a s paní Loristen a byly to jednoznačné výzvy, o kterých eh, Jan Albrecht se určitě zmíní v debatě. Navzdory našim výzvám pořád čekáme na eh, to, aby nám eh, komise se vyjádřila k těm 13 doporučením pro USA. To jsou tedy hlavní výzvy, které máme, pokud jde o reakci na tu zprávu. Ten pracovní dokument stanoví chronologický vývoj nebo popisuje chronologický vývoj od roku 2014, ale skutečná výzva pro nás, eh, kolegové, v této oblasti je, že máme tolik věcí a očekáváním parlamentu je, že eh, se posu, posu, posuneme od eh, reakce od reakce na, k vlastní iniciativě v oblasti hromadného sledování a ochrany soukromí. Máme tady PNR, o, o balíček o ochraně dat a tak dále. Musíme být vnímáni občany jako e, ti, kteří vyvíjí iniciativu v těchto e, náročných otázkách právě v návaznosti na toto šetření, tak abychom, e, aby to prostě nebyl reaktivní proces na základě Snowdenových odhalení. Takže teď vám předkládám tento pracovní dokument a doufám, že přijdete s některými návrhy i někdo jiný než stínový zpravodajové, takže teď jsem určitě hovořil eh, příliš dlouho, ale eh, předseda eh, a mm, nemůžu se tady zastavit, omlouvám se. První řečník je Carlos Coelho. Carlosi. Děkuji, předsedo. Jenom tři poznámky. Nejprve chci pogratulovat k tomuto dokumentu, který nám předložil Eh, Claude Morales je velice kvalitní, obsahuje všechny informace eh, přehledně. Na první pohled eh, tam nevidím nic, co by tam chybělo. Je to velice komplexní, dobře zpracovaný dokument, takže gratuluji. Druhá připomínka, a to je velice zajímavé, protože my Vedeme tuto diskusi po té, co jsme vyslechli zástupce státní francouzské státní rady a je tady celá řada společných témat. Mm, myšlenka evropského mm, ke charty digitálních práv, ke si habeas corpus, a mm, vy jste zdůraznil, co je v těch jednotlivých osmi krocích. tak musíme varovat mm, také před tím, že každý krok má svůj vlastní kalendář, který není stejný, takže můžeme ztratit perspektivu celku. Eh, toho, celého toho evropského digitálního habeas corpus. A na závěr chci zdůraznit potřebu eh, být připraven na řešení dalšího kroku. Vy si mm, pomítáte ve čtvrtém um, bodu na tu pracovní zprávě, to je celá řada doporučení. Um, doporučení našeho vlastního parlamentu. Těch, těmi bychom se měli řídit. Měli bychom organizovat akce, které se tam již e, předvídají. Proč? Protože žijeme v době, kdy eh, pod záminkou boje proti terorismu a organizované zločinnosti mm, vidíme na programu parlamentu stále větší tlak eh, dát tam body, směrnice, a další věci související s, s utajením. A mě, my bychom měli zachovat rovnováhu, prezentovat našim občanům tu myšlenku, že ne, se nevzdáváme jejich nových práv, digitálních práv, a že tlačíme stále tedy e, v, i na tyto body. Já doporučuji vám a kolegům, aby tedy nezapomínali na tyto kroky, této zprávě a aby je dali na náš program, našeho programu, protože ten image, politický signál, který vysíláme občanům, by měl být, že jejich práva nevzdáváme. Děkuji, děkuji, Carlos. Cornelia má slovo jako další Cornelia. Děkuji. Děkuji, Claude, za tento kvalitní dokument. To musím říct si na úvod s tím, že vím, jaká, jaké dilema to je, že e, to, to je tedy ta realizace toho, co jsme si přece vzali. A komise a rada to právě s, tomu příliš netleskala. Je tam obsaženo všechno, co se stalo, další odhalení, další zprávy. Eh, jsou, je to samozřejmě otevřené, balíček na ochranu dat je otevřený, SWIFT je otevřený, otevřené je mm, ta zastřešovací dohoda s USA, hodnocení výměny, dohody o výměně data, mnoho dalšího. To je ten problém, kterému, který máme můžeme mít schvalovat ty nejlepší pracovní dokumenty a vynikající zprávy z vlastní iniciativy sepisovat, ale pokud se nebude eh, vybíjet tlak na instituce, na členské státy především, aby spolupracovali, tak eh, se v eh, přístupu k USA nedostaneme ani o krok dál. A já chci říci, že je důležité náš vztah se Spojenými státy skutečně tedy e, se na něho podívat. Je přátelský ano, ale, e, ale e, mm, tak to se nedostaneme dál. Jeden bod, poslední případ, ukaz, to ukazuje, co je faktem, že máme nejenom problém s NSA, ale také s britskými tajnými službami a dalšími tajnými službami v Evropě. Máme tedy tady nevyřešený úkol, který souvisí s NSA a s dalšími tajnými službami. A tady bychom si měli přece vzít ten úkol, který máme před sebou, aby ty skandály, které se už staly normálními, každodenní normální realitou, tak abychom proti tomu něco dělali. Děkuji, Cornelie. Já jsem e, tam zmínil celou řadu těch otázek e, od toho bezpečného přístavu až po tu zastřešovací dohodu. Já doufám, že část dopadu rezoluce polit, jednotlivých politických frakcí bude i eh, jaksi vyjádření eh, názoru parlamentu ve všech těchto otevřených věcech, těch dohod, které, eh, kde se parlament ještě má vyjádřit. Další Barbara Spinelli, prosím. Děkuji za tuto zprávu. Také já chci Klaudovi blahopřát. A souhlasím eh, s vámi, že je třeba, aby občané vystupovali aktivněji. Já se domnívám, že budou aktivnější, pokud budou lépe informovaní. Podle mého názoru je třeba mít eh, velice jasné konkrétní programy ochrany whistleblowerů. Pokud jde o tu část odstavce, kterou věnuješ tomuto tématu, myslím si, že jsi tam, Claude, trošičku pesimistou. My potřebujeme, aby ten plán byl celoevropský. Protože v každé zemi se s whistleblowery nakládá odlišně. Je to podobné jako v jiných případech. A já mám dojem, že komise zcela jasně a aktivně v tomto případě nezareagovala. Protože buď tedy ty whistleblowery chráníme v celé Unii, a nebo bude i nadále docházet eh, k těm situacím, eh, ke kterým již docházelo v minulosti. Nevím, zda je tvůj pesimismus eh, v této části zprávy oprávněný. Děkuji. You're absolutely right, Barbara, the whistleblower protection. To je pravdu, Barbaro. Ochrana těch, kryto, těchto kritiků byla součástí původní zprávy. já jsem tam dal své doporučení, ale nestalo se to celko, do, nedostalo se to do celkového návrhu, máte pravdu. Já se k tomu vrátím, ale teď chci ještě reagovat. Bylo to, ale v doporučení v původní zprávě. Jan, máte slovo pro jako další. Děkuji, já mohu jenom se připojit k těm, kdo mm, vám gratulovali k, té, k návrhu tohoto pracovního dokumentu. Já si myslím, že to je mm, výborný začátek pro mm, přetrvávající práci. Um, od března minulého roku chci zdůraznit několik bodů týkající se doporučení a mm, věcí, které jsme již předložili v rezoluci z března minulého roku. Všechna ta doporučení nejsou, eh, neexistuje tedy následné, neexistují následné, návazné kroky, což je zklamáním. Největším zklamáním ale je, že ty věci, kde jsme Eh, otevřeli v naší zprávě vůči vlastním institucím, také ne, ne, ne, mají následné návazné kroky. Což je neuvěřitelné. Měli jsme jednu schůzí, která byla věnována IT bezpečnosti této instituce a nebyly žádné návazné kroky během roku. To je nepřijatelné. Myslím, že potřebujeme jednat okamžitě potřebujeme, aby předsednictvo si bylo vědomo, že toto není otázka toho, jak organizovat místnosti, kde se scházíme a podobně, ale je to politická otázka. Já dostávám otázky eh, šéfů zpravodajských služeb na to, proč eh, ochrana proti špionáži v této instituci je tak chabá. To je neuvěřitelné. Já si myslím, že bychom skutečně pokud e, to nevyřešíme, tak skutečně budeme mít problém. A je dobře, že to je jeden bod, který musíme mm, řešit. Pokud parlament, mm, IT, parlamentní IT infrastruktura parlamentu nebude dobře fungovat, tak nebudeme pro občany schopni, schopni udělat nic. Pokud neuděláme svoji vlastní věci, tak to nebude fungovat. A co já vím, tak se nic nestalo. To je ne, nepřijatelné. Máme systémy, kde jsou zadní vrátka a to prostě není možné. A to jsem chtěl říct jenom velmi stručně. Já se skutečně domnívám, že že nemohu toto ustát, že nemohu lidem říkat, že ano, máme tady úniky ve vlastním systému, ale nejsme schopni to napravit. Další doporučení, plně souhlasím s panem Coelho, musíme se jimi řídit, ehm, přijetí balíčku na ochranu dat, zastřešovací dohoda, ehm, bezpečný přístav, TFTP, to všechno musí být na pořadu jednání Eh, parlamentu musíme jasně říci, že eh, komisi, že nemohou prostě ignorovat naše požadavky. Už je to rok a bylo spousta jednání sem a tam, ale naše rezoluce musí být brány vážně. Pokud tomu tak není, pak máme skutečně problém. Poslední Eh, bod k skutečnému, tedy reálnému vývoji. My jsme jasně, dostatečně jasně neřekli ve výsledku našeho šetření, že toto není jenom o NSA, ale také o našich vlastních spravodajských službách. A poslední dokument, o útoku na Gemalto, společnost Gemalto a její systémy ze strany eh, GCHQ mi ukázalo, že jsme že tady vidíme, jak si jsme svědky aktu agrese v rámci Evropské unie a my jsme všichni poslanci a měli bychom si být vědomi, že něco se děje něco, co je pro Evropu a evropskou integraci naprosto nepřijatelné. V každém případě v mezinárodním společenství bychom řekli, že toto je agresivní útok a že to je kybernetická válka, že se to děje vnitř Evropské unie. Musíme být trošičku více otevření jako Evropský parlament. A já bych řekl vůči našim vládám, radě, ty musí jednat protože samozřejmě na národní bezpečnost je v jejich rukou. To musí být jasné. Kdy to budeme tedy řešit, tak budeme také přísněji sledovat, co dělají naše vlastní vlády, aby nás chránili před těmito útoky. To není jenom o integritě národů a jejich bezpečnosti, ale také našich vlastních demokracie a právního státu a práv občanů. Mm, děkuji, Jan. Tady je celá řada eh, věcí, které mohu mm, dát do svých závěrů, pokud tady kolegové ještě jsou. Eh, než dostane slovo Sophie, tak Jenval to jsem zmínil mm, ve svém úvodním Um, příspěvku pro ty, kdo jste přišli pozdě. Sofie, děkuji. Omlouvám se kolegům, pokud eh, se budu opakovat, ale já si myslím, že budeme, že debata začne ve tři čtvrtě na šest. Proto jsem přišla pozdě, ale máte můj telefon, já jsem nedostala žádnou zprávu já doufám, že cokoliv řeknu, tak to bude relevantní. Mm, Sofie je to vždycky relevantní. Mohu jenom říci, že na úvod jsem zmínil Genalto a mm, celá řada lidí za mnou chodila, mluvila o tom, takže to byl jenom úvod, to, to, to bylo všechno. Takže ty závěry. Začněme případem Gemalto. Já jsem e, položila písemný dotaz na komisi, položím další dotazy. Jak řekl Jan, když si přečtete mm, definici kybernetické zločinnosti, no, umluvy o kybernetické zločinnosti, tak skutečně toto je ten případ. Eh, nemyslím si, že GCHQ eh, tvrdili, že to, co udělali, bylo v rámci zákona. To bez specifikace jakého zákona, pravděpodobně zákona džungle, jsem četla na Twitteru. E, je tady stále, e, ale ještě jeden případ, Belgacom, tam se také prolomili. E, měli jsme jedno slyšení, kde odmítli přijít. Pokud veřejně tvrdí, že to, co udělali, bylo legální, tak by měli využít příležitosti a měli bychom obnovit jejich pozvání do Evropského parlamentu, aby přišli do Libe, aby nám vysvětlili přesně, jak to může být legální, to, co udělali, protože já pokud čtu úmluvu o kybernetické zločinnosti a používám zdravý rozum, tak je to prostě nelegální. Pokud by toto udělala Čína, prolomila se do systému společnosti, která je um, sídlí v evropském teritoriu, řekli bychom, že to je legální, nebo Zimbabwe? Ne, řekli bychom, že to je zločin. je terorismus. Nebo kybernetická válka. Ale pokud evropský, evropský členský stát se prolomí do systému mm, v společnosti v sídlící na teritoriu jiného členského státu, tak možná jsem hloupá, ale mně to připadá jako zločin co se stalo Belgakomu, co se stalo v se šetření justičním eh, vyšetřováním Belgakomu, případ Belgakomu. Někde se na to práší, na ty složky, co se stalo? No, proběhne další slyšení, už máme dva případy, kdy britské tajné služby se eh, prolam, prolomily do společností z jiných členských států EU. A pokud mohou tvrdit veřejně, že to je legální, tak jistě eh, se nebudou bát přijít do parlamentu a nám vysvětlit, jakém zákoně mluví. To není jenom principiální otázka, je to otázka i bezpečnosti naší vlastní komunikace. Já jsem si jistá, že celá řada administrativních pracovních skupin byly vytvořena. Všichni to berou velice vážně a mm, přes obě o tom diskutují, ale pokud já vím, tak se ne, neudělalo naprosto nic na ochranu naší komunikace. My klademe otázce, otázky na komisi o malware a podobně, co používají NSA a mm, GCHQ a komise nám neodpoví. Ne, ani neřeknou, ne, neřeknou tedy, že je to nezajímá, ale to v podstatě čtete mezi řádky. Předpokládejme, nebo že naše komunikace není zabezpečená a neudělalo se nic, aby byla. A co uděláme? Co, co budeme dělat my? Já se domnívám, že pokud se eh, pokud budeme brát sami sebe vážně, tak musíme eh, požadovat návazné šetření a britské tajné služby by měly přijít do Evropského parlamentu a odpovědět na Belgacom a tento případ. Jak už bylo řečeno, mm, mm, pokud vím, tak nebyl žádný seriózní follow-up komisí nebo členských zemích. Jeden z hlavních eh, závěrů byl, že dohled tajných, nad tajnými službami prostě nefunguje. Funguje teď lépe, nefunguje. Je tady nějaký dohled nad um, mezinárodními bilaterálními, bilaterální spolupráci mezi tajnými službami Evropské unie? Nemyslím, že ne. Nejsem si eh, jistá zda prolomení do eh, to a Belga komu je bilaterální spolupráce, ale každopádně tady žádný dohled není je spousta důvodů, proč by měl být nějaký follow-up na toto šetření a slyšení jako předtím, protože to je hlavní zbraň, kterou máme. Je smutné, že nemáme silnější nástroje, ale měli bychom plně využít ty, které máme k dispozici. Děkuji. Děkuji, Sofie. Já jsem um, se díval na telefon že na Twitteru je, že jsme velice, velice pesimističtí v tomto směru. Jan, vy jste řekl, že by bylo hezké, kdyby si někdo všímal naší rezoluce. To, to, to, to bylo zábavné. Ano, to je, to by bylo dobré. Teď, když je tady Axel Vox, jeden ze stínových zpravodajů, toto bude signál od parlamentu. Když Cornelia řekla, kolik věcí je otevřených, co se nestalo, kolik věcí můžete tady všechny uvést, tak s ohledu na to, co řekla Sophie, tak já mohu prezentovat chronologický seznam všeho, co je otevřené, všechny dohody, celý balíček, který není finalizován při nejmenším, pokud bude nějaký follow-up, tak by to mělo stačit pro politickým frakcím, aby dosáhli nějakého pokroku ve věcech, které si myslí, že jsou v našem zájmu. Takže mm, té rezoluce, ale mm, také potřebujeme konferenci z mm, DG ITEC prostě skuteční odborníci, kteří eh, by mm, vysvětlili, proč je tady ta bezpečnost tak špatná, proč není follow-up a pokusit se postupně změnit to, o čem jednáme. Takže teď otevíráme věci, které jsme mohli prostě nechat nedotčené, takže to je možnost. Ano, my jsme pesimisté, protože tolik e, E, toho je otevřeného, přesto každý týden, každý měsíc je nový incident. Proto ten pesimismus. To je jaksi hora, na kterou neustále šplháme, po každé znovu, když se objeví něco nového, ale měli bychom být optimisti, že se aspoň snažíme. O, omlouvám se. Tak, další zaprávní výbor Axel, Axel máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dřív ještě jednou poděkuji eh, za vaši práci, kterou jste v této věci odvedl. Je to eh, dobrý přehled věcí, eh, které v zásadě my pořád eh, vysvětlujeme a Jan Filip Albrecht eh, docela eh, má pravdu, že bychom se měli zaměřovat jenom na NSA, ale i na ty nejmenované jako Čína a Rusko a, a Severní Korea. Přesně tam to také platí. Já si myslím, že tahle strategie na to, připomí, to, to neustále připomínat je správná. Je to uh, frustrující, protože si přejeme, aby to všechno uh, se řešilo rychleji, ale nezávisle na ochraně údajů a, a té zastřešující dohodě a dalšími věcmi, eh, o kterých se ještě bude jednat, to všechno bude eh, trvat, musíme vyčkat, ale ve skutečnosti bychom měli eh, zlepšit tu situaci v tom ohledu, kde naše komunikace musí být nějak tak jako zabezpečená prostě tak, abychom jako evropské instituce se nezaměřili na kybernetickou obranu, na špionážní obranu. Tam by nám pomohlo, myslím, kdybychom se my sami vylepšili. pokud ukazovat na cizí zahraniční služby, prstem, tak eh, potom ono eh, není užitečné, eh, když naše vlastní služby dělají to tež. Ale když se soustavně zaměříme na ty jednotlivé věci, můžeme dosáhnout úspěchu. Bod čtyři, který vyjmenovává ty další, ty příští kroky, tak tam já si myslím, že se to netýká jenom parlamentní eh, zprávy, na, které, na kterou bychom měli upozornit, aby eh, prostě ty IT systémy tady fungovaly a tak dále, ale i eh, komise a rada v této věci musí udělat příslušné kroky. Měli bychom nalézt nějaký rozumný způsob, jak už jsme se o tom bavili, k utajovaným dokumentům, přístupu k utajovaným dokumentům. A hm, to tak, abychom hm, tedy to ošetřili příslušným způsobem. Musíme se postarat o to, aby například přes Europol, což je opravdu skutečný orgán teď existující, abychom zajistili boj s těmito věcmi. Abychom jim dali konkrétní úkoly abychom je vybavili eh, věcmi, eh, které je alespoň přivedou k tomu, aby tady vyváděli nějakou, odváděli nějakou činnost. Nevím, jak by se to jinak dalo eh, ještě urychlit. Je zřejmé, že bezpečnost a, a komunikace se, se musí zvýšit bezpečnost komunikace. To jsou kroky, které můžeme přijmout. V té e, zastřešující dohodě a v té ochraně údajů tam e, jednáme a je zřejmé, že e, tady někteří už mají za sebou to, co my jsme si zde tady předestřeli. A já doufám, že se to znovu eh, tady teď otevírá po roce. Já myslím, že to povede, nebo doufám, že to povede eh, k tomu, aby se to dostalo do veřejnosti znovu. A musí to být takový průběžný proces. Neustále musíme na to eh, upozorňovat. V oblasti hospodářské špionáže můžeme komisi více intenzivněji zavázat k tomu, mm, aby sama eh, tedy se starala také o ochranu vlastní dat a nenechávala odtékat eh, vědomosti nedostatkem takových opatření. Takže je důležité na to upozornit a členským státům, mm, členské státy bychom měli tady více tlačit tím správným směrem. Eh, Zofie, já bych teď dal slovo Josefovi a potom Eh, se vrátíš k tomu ty, tak Josef Weidenloser. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice eh, rád za tuto iniciativu a myslím, že tohle je v dobré eh, tradici parlamentu, Evropský parlament a i mezi národními parlamenty byl jeden z mála orgánů, který se opravdu intenzivněji zabýval Mm-hmm. důsledky skandálu NSA a to my jsme dlužní svým voličům. Myslím si, že to je tohleto dobrá tradice a je důležité eh, eh, na toto znovu zareagovat. Myslím si ale také, že tohle je eh, prostě poměrně realistický popis. Měli bychom být pesimisté, protože všechno tohle, ten rozruch před Eh, rokem ten opadnul. A, a my jsme udělali ty věci, eh, které jsme tam a, eh, tehdy kritizovali a děláme je pořád. Ty stávající, ta stávající nejistota, I guess, a, se váže a, s obnovou starých projektů, prostě jako kdyby se bývalo nic nestalo. Takže na jednu stranu Tady máme parlament, který to už hodně dokázal. Valnou většinou e, protlačil balíček na ochranu údajů, který opravdu je velkým pohrokem. A na druhou stranu jsou tady instituce na evropské úrovni, kterým to je úplně jedno a který jsem, které se o to nestarají vůbec a mají e, zájem e, nemají zájem na nějakém digitálním habeas corpus, protože zastávající situace jsou spokojeni a jsou velice rádi, když tady a tady mohou něco kritizovat. Takže myslím, eh, tahle debata by si také bývala eh, zasloužila větší účast kolegů. Je nás tady, eh, jsme tady taková o, o, o, osamělá hrstka. Možná je to tím, že už, je, tak, že už se tak připozdilo, jako vždy. I to je taková trošku ukázka. A každopádně e, se připojuji k tomu, co říkali předřečníci. Nastala doba na pesimistické hodnocení situace. Já Antony Gramsci eh, to také eh, říkal. Potřebujeme pesimismus rozumu a potřebujeme optimismus eh, možného. Máme, je, je to nezbytné, musíme něco udělat. A, a Eh, i když nás tady tak málo, eh, kteří s tímto začínají dnes. Josefe, hm, spousta lidí eh, se na nás dívá na internetu a spousta lidí tweetuje. A nejsi žádný elitista, elitář. Já se dívám na Cornely a na všechny to. Um... A chtěl jsem říct, že kolegové, kteří, kteří tady v současné době jsou, nebo právě teď, Eh, chtěl jsem to říct, když Van bude také poslouchat, se účastnili de facto všech těch eh, slyšení. Chtěl bych rád říct si, eh, že, že vám děkuji za to, že jste tohle udělali. Já jsem záměrně si přečetl, přečetl tu úvodní zprávu, protože jsem nechtěl vynechat nic důležitého. Nechtěl jsem nic přeskočit, zejména o, o bezpečnosti a šifrování. A proč? Protože eh, je tady spousta různých eh, nespojitých věcí v tom původním šetření. A také je tady ten problém, eh, který mají lidé mimo parlament. Se dívají na to a po internetu vy máte také meziskupinu Josefe. Takže zejména kolegové, kteří jsou stínovými zpravodaji tady. Oni eh, prostě toto se musí vidět, jak to parlament myslí vážně. Ty otázky, i jako je eh, šifrování, IT bezpečnost. Tohle parlament vnímá opravdu zralé. Bez ohledu na Gamalto a tak dále. Prostě neustále na každé konferenci se o tomto eh, zmiňujeme, co parlament dělá v těchto věcech a tak dále. Takže ochrana vystupovatelů, to je úplně jasná věc. Žurnalisté eh, toto viděli jako doporučení, řekl nějaký členský stát k tomu něco. Já myslím, že stojí za zmínku, že tady lidé tohle poslouchají. Takže i když je tady málo lidí, předává se, vysílá se to po internetu a máme tady pracovní dokument, který je zajímavý, takže lidé to určitě budou sledovat. když jich tady teď moc není. Já vás každopádně, eh, vám každopádně všem děkuji. A teď eh, rychle dále. Juan a eh, Fernando López Aguilar. Thank you. Precisely, that was precisely the, the point I wanted to make. Tak, Přesně toto jsem chtěl říci, protože my kdo zde jsme, nám to leží na srdci, my jsme tomu oddáni, my jsme reagovali. Když ty skandály eh, s hromadnými, s hromadnou kontrolou nastaly, tak my jsme reagovali. A my jsme v podstatě byli jedinou institucí, která reagovala. Jediný parlament, kde takové šetření proběhlo. My jsme skutečně si otázku základních práv vzali za svou a ty základní otázky se neustále znovu opakují. Byly zopakovány i dnes odpoledne. Já samozřejmě oceňuji návrh této zprávy, kterou jste připravil a také si velice vážím všech vašich úvah a myšlenek, ale vy jste jasně řekl, že bychom měli být viděni jako proaktivní. Já si domnívám, že my bychom měli především být vidět. naše diskuse jsou sledovány o tom, jak jste hovořil, ale my bychom toho měli dělat více, měli bychom být více vidět. Každý z nás, ať jsme z jakékoliv politické rodiny, máme určitou věc, za kterou bojujeme a měli bychom veřejnosti sdělit, že otázky jako ochrana údajů a soukromí nám leží na srdci a také, že by Evropská unie, jakožto globální hráč, měla být eh, svými partnery respektována. Mám na mysli samozřejmě Spojené státy a NSA. Já bych chtěl říci, že velice málo lidí ve veřejnosti vědělo, že jsme v parlamentu vedli to šetření, že jsme přijali řadu návrhů, že jsme přijali rezoluci, a že by to také mělo mít nějaké praktické dopady. My si neustále stěžujeme, že komise a rada zde dostatečně nepostupují, že se neřídí svými doporučeními, ale měli bychom se také zamyslet nad naší vlastní schopností proniknout na veřejnost a veřejnosti toto sdělit. Myslím si, že bychom se měli alespoň na minutku zamyslet, jak můžeme zlepšit eh, naše kontakty s veřejností a jak eh, veřejnosti komunikovat eh, to, co se zde děje, naši aktivitu v oblasti toho, jak učinit informační sítě takové, aby chránili údaje, co jsme podnikli v, naší, v našem vlastním parlamentu a tak dále, protože lidé třeba sledují toto zasedání na internetu, parlamentní jednání jsou veřejná, jsou transparentní ale velice málo se skutečně dosvědělo, že my jsme se touto otázkou velice vážně zabývali, provedli jsme to šetření a že se také snažíme zde postupovat prostřednictvím dalších kroků, jak dokazuje také vaše zpráva. Ale myslím si, že bychom skutečně zde měli odvést lepší práci. Ano. Také zde máme některé další pracovníky, kteří se touto věcí zabývají. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat a ocenit všechny kolegy a zaměstnance, kteří zde jsou. Nyní dám na závěr slovo Ani Gomez a potom ještě se o slovo přihlásila Sophie Intveld. Takže Ana. Děkuji. Já zde nehovořím nyní za Libe, ale za výbor pro zahraniční záležitosti a FED. My jsme předložili jakýsi návrh dokumentu. Není to ještě náš konečný příspěvek, ale je to jakýsi follow-up od výboru Libe. A já se bohužel musím připojit k tomu pesimistickému pohledu na tu situaci. Tedy k tomu, že naše doporučení nebyla zohledněna a že ani v naší instituci jsme nepodnikli příslušné kroky. V současnosti je ten tlak ještě větší. Vidím to nyní z pohledu zahraničně politického, z pohledu bezpečnostního. Je zde velice zřejmá potřeba boje proti terorismu, která skutečně je zdrojem určitého tlaku, ale my se musíme snažit o tu vyváženost, musíme se snažit o to, aby ochrana údajů našich občanů byla zaručena a ani rada se dosud neschodla na legislativním balíčku, který se zabývá ochranou údajů, tak abychom my na něm mohli začít také pracovat. Pokud jde o transatlantickou frontu, která je samozřejmě také velice důležitá, tak zde je vedle boje proti terorismu ještě další faktor a tím je dohoda TTIP. Přestože to je věc, která je od TTIPu oddělená, tak tato dohoda v zásadě nemůže pokročit ku předu, pokud se nebudeme skutečně dohloubky zabývat otázkou ochrany údajů. Protože všichni naši občané mají tento pocit. Prostě TTIP se nepohne kupředu, pokud se nevyřeší otázka ochrany údajů. A to z obou stran. To znamená, musíme mít dohodu se Spojenými státy o ochraně údajů občanů. Stejně tak je klíčové mít eh, určitá pravidla pro možnost eh, správní či právní nápravy, možnosti odvolat se. Takže všechna ta jednání o zastřešující dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unii musí být plně využita. Já si myslím, že také musíme být eh, hlasitější nejen v naší diskusi s kolegy v americkém kongresu, ale také s občanskou společností ve Spojených státech, protože právě občanská společnost nejlépe rozumí obavám našim a našim občanů, našich občanů. Já si vzpomínám, že jsme již dříve hovořili, že bychom měli být v mnohem užším eh, styku s různými asociacemi, které se zabývají ochranou údajů ve Spojených státech a tak dále. Jde o ochranu údajů našich občanů, o individuální bezpečnost a také o kolektivní bezpečnost. To je jasné. Samozřejmě, že to vyvíjí snaha o zajištění bezpečnosti znamená značný tlak na naše útvary. Potřebujeme společnou definici národní bezpečnosti, potřebujeme posílit, jak už bylo zdůrazněno, bezpečnost informačních technologií, potřebujeme zajistit demokratický dohled a kontrolu nad našimi spravodajskými službami. Ve Spojených státech něco takového existuje, ale neexistuje to v Evropské unii. Má země je toho příkladem. Já jsem v předchozí diskusi zmínila, že jeden člen tajných služeb přišel s určitými informacemi o tom, že jsou prováděny odposlechy u nás, byť jsou portugalskou legislativou zakázány. Což samozřejmě dokazuje, že demokratická kontrola v podstatě nefunguje. A já jsem si téměř jistá, že k podobným věcem dochází i v jiných zemích. Musíme si tedy touto otázkou zabývat centrálně. Omlouvám se, říká vám předseda, již máme téměř půl sedmé. Já vám mnohokrát děkuji. Sofie, prosím, ale velice stručně. Ano, já budu hovořit stručně. Já mám určitou zpětnou vazbu z debaty, která dnes odpoledne proběhla v nizozemském parlamentu, eh, kde probíhaly interpelace ministrů a náš ministr zde řekl, že pokud by kontrašpionáž skutečně prokázala, že britská nebo jakákoliv jiná tajná služba se nabourala do systému, že by zde byly sankce, které by se stávaly z toho, že by se e, přeskoumaly dohody o bilaterální spolupráci, včetně omezení či ukončení probíhající výměny informací. Já si myslím, že to zcela jasně dokazuje, proč je naprosto nezbytné, abychom tyto věci vyšetřili, protože tyto incidenty, pokud k ním bude docházet nadále a pokud eh, si s tím nebudeme nic dělat, tak veškerá výměna informací, kterou považujeme za tak důležitou, prostě skončí. A my poté dospějeme k situaci, že budeme více údajů sbírat, více jich uchovávat, ale méně jich sdílet. Takže skutečně toto by mělo být jednou z našich priorit. Já jsem poslouchala to, co zde řečníci řekli. Všichni bojují, jsou na barikádách, rozhorčují se, ale co budeme dělat ve skutečnosti? Předložíme nějaký návrh na nové vyšetřování? Ano. Vážení kolegové, už jsme překročili půl sedmou. A já bych tedy na závěr chtěl říci, že mým úkolem je, abychom jaksi usnadnili tu situaci. Cornelia začala hovořit o věc, všech těch krocích, které jsme nepodnikli, ale ta situace byla tehdy velice složitá. Jan Albrecht zmínil příslušné rezoluce a to, že byly v zásadě ignorovány. Já bych k tomu chtěl říci, že my musíme zajistit následné kroky, follow-up. Budeme spolupracovat eh, se stínovými zpravodaji na tom pracovním dokumentu a já bych chtěla by k tomu, aby na to reagoval celý parlament. Budeme mít eh, konferenci o bezpečnosti informačních eh, technologiích. A politici chtějí přijít a chtějí diskutovat o otázkách šifrování a dalšího zabezpečení a podobně. A o všech těch dalších věcech, které zde dnes členové zmiňovali. V březnu máme delegaci do Washingtonu, tam také zmíníme veškeré klíčové body. A potom systematicky připraví, budeme pracovat na rezoluci, pravděpodobně ji předložíme v květnu a měla by zahrnovat eh, podporu všech politických frakcí. Měl by to být eh, jakýsi politický statement od celého Evropského parlamentu a budeme samozřejmě se stínovými zpravodaji na tom pracovat. Já jsem nadhodil ten květen, ale samozřejmě to bude záviset na stínových zpravodajích. trošku optimismu na závěr. Kolegové, kteří přišli a kteří zde zůstali, jsou těmi kolegy, kteří se také podíleli na tom šetření. A abych tedy odpověděl Sofii na to, co budeme dělat dál, musíme v naší činnosti dále pokračovat. Vypracujeme pracovní dokument a následné kroky, pojedeme do Washingtonu a spolu se stínovými zpravodajmi budeme pracovat na tom usnesení. Mým cílem je, aby celá ta naše činnost měla určitý konkrétní obsah, protože naše březnová cesta do Washingtonu se blíží. Ta dnešní diskuse byla velice přínosná, protože byla věcná. Kolegové zmínili všechny ty konkrétní problémy, které zatím nebyly řešeny včetně těch velice dramatických situací, jako je Gemalto a podobně. Myslím si, že to usnesení se musí vším tímto, vším tímto zabývat, ale musí to být za celý parlament. Sofí, doufám, že jsem zareagoval dostatečně. Jestli to bylo k něčemu. Já bych řekla dvě věty na závěr. Pokud vlády ze zemí mimo Evropskou unii se v, vlámají do našich systémů, tak my si je sem předvoláme, my se jich eh, neptáme, zda by nás laskavě přijali u sebe. A to tež platí a tím spíše pro země Evropské unie. Já nechci čekat do května. Já apeluji na tento výbor, abychom GSHQ zaslali dopis a pozvali bychom je sem, aby vysvětlili, co dělají a aby to udělali ne v květnu, ale nyní. Ano, já tuto otázku prokonzultuji se stínovými zpravodaji, protože my budeme mít eh, nyní jednání stínových zpravodajů a já jim tuto vaši žádost předložím. Já vím, že bychom to asi měli zmínit i ve Washingtonu, ale důvěřujte mi, ten proces musí být demokratický a to musím zmínit i před stínovými zpravodaji, takže já se tou vaší žádostí budu zabývat. Děkuji. Vážení kolegové, děkuji vám, že jste se zůstali tak dlouho a děkuji za dnešní diskusi.